Okay, we are going to start. Pustme se do práce, prosím. Máme tady méně účastníků, takže váš host měl pravdu. Takže pustme se do naší práce. Jako první bod pořadu jednání je jeho přijetí. Nikdo nic nemá proti, takže přijato. Nejsou žádná zvláštní oznámení, kromě toho, že ve svých podkladech eh, jste obdrželi zprávu o delegaci na konferenci COP, která se uskutečnila v prosinci v Madridu, takže každopádně tuto zprávu máte. Pane předseda, malá poznámka, týká se to včerejšího, zase včerejší schůze. Já chci tady připomenout členům tohoto výboru, že ať to poselství bude jakékoliv, není třeba abyste křičeli do mikrofonu Včera ten způsob, jakým se někteří poslanci vyjadřovali s ohledem k paní Thunbergové, to bylo velice mm, nevhodné, nerespektovali ji a nevznikl z toho pozitivní obrázek našeho parlamentu. Je možné v demokracii vyjádřit svůj vlastní názor, aby prošlo to poselství, ale není třeba křičet do mikrofonu na naše hosty. Děkuji. Děkuji. Pokud eh, máte na mysli stejnou osobu jako já, tak je to také osoba, která nebyla na dobrém místě. A vím, že se usedla na místo socialistické koordinátky paní Guteland a eh, my si to tedy s ní osobně vyjádříme. A ta osoba odmítla vlastně eh, si us se posadit na to místo, které jí patří, které bylo přiděleno, takže to také nebylo v pořádku. Nemáte tlumočení? Dobrá. Řeknu to tady anglicky. Vteřinku ta osoba neseděla na správném příště v místě včera, sedla si na místo paní koordinátky paní Gutelan, což není v souladu s našimi postupy, nebylo to správné. A my jsme se tedy rozhodli, že včera to tak nějak eh, budeme akceptovat, protože jsme nechtěli, aby vznikl nějaký špatný obrázek našeho parlamentu, takže děkuji Jutě Guteland, že byla ochotná své místo takto přepustit, ale rozhodně se na tu dotčenou osobu ještě obrátíme s jasným poselstvím. Jasně se k tomu vyjádříme. Děkuji, pane předsedo. Já vstanu, neboť to, co chci říct, je velice důležité. Nejdříve bych rád podotkl, že poslanec eh, tohoto parlamentu se může vyjadřovat, jak chce. To nesouvisí pouze s obsahem. A je tady ještě jedna věc, a já bych na to rád poukázal. Jistě, jak to povede k nějakým následným krokům. Po eh, projevu paní Sardone někdo eh, řekl blá, blá, blá. A já si myslím, že toto není přijatelné, není možné se takto chovat vůči paní Sardony, neboť právě ona, jakožto žena, by měla eh, být v situaci, kde její práva budou chráněna. Děkuji, někdo další? Přejdeme nyní hlasování. Než se pustíme do hlasování, tak vám chceme sdělit doporučení koordinátorů. Jsou k tomu nějaké komentáře? Ne, takže pojďme prosím hlasovat. Takže pozměňovací návrh 38, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Druhá část. 41, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 48. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 48. Druhá část. Kdo je? Ověříme? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže přejdeme k DV6, pozměnací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme, ale pravděpodobně zamítnuto. Takže 49. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Budeme hlasovat blokově 7 až 22. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 52. Kdo je pro? Chcete ověřit? Omlouvám se, pane předsedo. Rád bych jenom eh, se zeptal, jestli musíme hlasovat o DV6. Myslím, že jsme to přeskočili. Yeah, you're right. So we move to quickly from devices to 50. So let's, let's start. Ano, šli jsme příliš rychle, takže začneme ještě jednou s pozměňovacím návrhem DV6, respektive s pozměňovacím návrhem 49. Takže kdo je pro? 49 po DV6 to najdete. My jsme hlasovali o DV6 a pak jsme něco přeskočili. Takže začneme opětovně s DV6. Souhlasíte? Výborně. Takže DV6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Není 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Není blokové hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 15 a DV7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 16 a DV8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. DV1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 25. Pro? proti, zdrželi se, přijato. DV2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, omlouvám se, takže přijato 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 33, pro? Proti, zdrželi se, přijato 34. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 35, pro? Proti, zdrželi se, přijato 3, 4, 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, takže ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. DV4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. DV4. DV4. Končím hlasování. Zamítnuto. DV5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Budeme nyní hlasovat o usnesení jako takovém. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, takže blahopřeji celému týmu. Nyní přejdeme, nyní budeme pokračovat eh, s tímto usnesením na plenárním zasedání. Takže druhé hlasování Týká se to strategického přístupu k léčivům, k léčivům v, při, v v životním prostředí. Kompromis jednak, kdo je pro, kdo je proti. Drželi se přijato. 40, 82, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 91, kdo je pro, proti, Ověříme 91. Končím hlasování. Přijato. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 94. Kdo je pro? Proti?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 123, 124 125 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zamítnuto. 126. Je to je pořádku. Takže 126, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme opět. 126. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 132. Kdo je pro? Ověříme. 132. Končím hlasování. Přijato. 133. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Přejdeme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 146. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 146. Končím hlasování. Přijato. 147. Kdo je pro? Proti? Mělo by to být zamítnuto, ale věříme 147. Končím hlasování. Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k bodu 168. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 169. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 170. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 171. Kdo je pro? Proti, ověříme. 171. Končím hlasování. Zamítnuto. 172. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 180, to bylo staženo, omlouvám se, takže 181 až 189 v bloku, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sto osmdesát dva, nyní tady ještě jednou 182, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Asi zamítnuto, ale věříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 193. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 194. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 195, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 199, kdo je pro, proti, zdrželi se, asi přijato, ale ověříme. 199. Hlasujeme. Ano, přijato. 206. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 202. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 200. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 201. Kdo je pro? 201. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 203 až 205. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 207. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 212. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 229. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 227 ne, to odpadá. Takže nyní kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 237. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Asi zamítnuto. to. Ano, zamítnuto. 238, kde je pro? Proti, ověříme. 238, ověřujeme, končím hlasování. Zamítnuto. 239 až 248, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 242, kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 242. Končím hlasování. Zamítnuto. 243. Kdo je pro? Proti? Přijato. 244. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 245. Kdo je pro? EPP je proti. Víte, je to pro mě snažší, když mi ukážete dříve čas. Takže 245. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kdybych mohl požádat kolegy po mé pravici, aby byli trochu disciplinovanější, tak by to bylo fajn. Nejde o hlasování, ale to, že mluvíte. Takže 246 a 247. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 251, kdo je pro, proti, asi zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto, ano. Takže kompromis 20. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k bodu 258. Kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní přejdeme k bodu 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 42. Pro? Proti? Ověříme 42. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 51. Ne. Je to v pořádku. Já už jsem zahájil hlasování, ale mělo by to být v pořádku. Ano, zamít. Končím hlasování. Ano, omlouvám se. 52. Ehm, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 53 až 55, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 63, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. 63. Končím hlasování. Přijato. 65. Ne, 64. To odpadlo. Takže 65, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, ověříme. 65. Končím hlasování. Přijato. Já bych vás požádal, abyste ponechali ty výsledky na obrazovce o vteřinku déle, aby na to všichni viděli. Děkuji. Takže přejdeme k bodu 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti zdrželi se? Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 71. Ověřujeme. Končím hlasování a je to přijato. Takže teď máte čas si to přečíst. 72. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 75, kdo je pro, pardon, 75, ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme. Já se omlouvám, myslím, že oba potřebujeme kávu. Tuším to. Takže, končím hlasování. Měl jsem pravdu. 76, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Takže hlasujeme o celém textu. Končím hlasování. A přijato, takže blahopřeji. Okay, you don't care about pesticides. Okay, so let's start again, please. Takže pusťme se opět do práce. Dostáváme se k tématu pesticidů až tak obsáhlé. Omlouvám se, jsou to přípravky na ochranu rostlin konkrétně. Není nás čeká výměna názoru s kolegy z Evropského účetního dvora. Pan Samo Džereb si vezme prvních 10 minut. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegyně, děkuji za možnost představit vám zprávu o zprávě, zprávu o Eh, těchto přípravcích. Takže, proč jsme se pustili do tohoto auditu, jaký byl jeho rozsah, co jsme zjistili a jaká jsou doporučení. Takže proč jsme se do něj pustili? V nedávných letech se zintenzivnila debata o pesticidech a veřejnost má opravdu zájem o toto téma, včetně parlamentu. Prodej těchto prostředků zůstává stabilní a činí asi 400 tisíc tun ročně. Nicméně prodaný objem eh, není v přímém mé proporci se spojeným rizikem. Od přijetí směrnice jejím smílem bylo snížit eh, rizika a dopad pesticidů na, zdravo, na zdraví a životní prostředí se to moc nezměnilo. Máme k dispozici omezené informace. Statistiky na úrovni EU jsou, čité stati- jsou e, nedostatečné. Takže jaký byl rozsah? Cílem našeho auditu nebylo odpovědět na otázku, které pesticidy zakázat a které ne, ale zjistit, zda Evropská komise definovala a implementovala alternativy, které, ke kterým se přistoupí poté, co se určité pesticidy zakáží a e, jak se bude snižovat e, dopad jejich používání. Zjišťovali jsme, zda rámec EU opravdu snížil závislost na pesticidech a zda Evropská komise a členské státy účinně měří rizika a dopad na životní prostředí. Náš audit vycházel z dokumentů komise a strukturovaných rozhovorů. Kromě toho jsme také přeskoumali národní plány v členských státech a navštívili jsme Francii, Litvu a Nizozemsko. Co jsme zjistili? Obecně lze říct, že komise a členské státy eh, mají za úkol podporovat udržitelné používání těchto přípravků. Nicméně naší hlavní, naším hlavním zjištění bylo to, že měření eh, rizik a snižování používání eh, bylo nedostatečné. Za prvé, udržitelné využívání prostředků pro ochranu rostlin eh, začalo pomalu. Za druhé, navzdory úsilí nemají farmáři příliš mnoho podnětů pro to, aby méně používali pesticidy. A za třetí, disponibilní statistiky, stejně jako nedávné harmonizované indikátory, které měří celkové riziko a dopad používání těchto přípravků na ochranu rostlin, jsou uh, užitečné v omezené míře. Pokud jde o ten pomalý náběh, Směrnice o udržitelném používání byla přijata v roce 2009, ovšem její transpozice do vnitrostátních předpisů se opozdila. Stejně to tež platí o, o národních plánech a implementace těchto, implementace těchto směrnic, této směrnice. Od roku 2016 jsme však, jak jsme zjistili, tak komise eh, se pustila do práce. Začala mm, více trvat na tom, aby se směrnice provedla do vnitrostátních eh, předpisů. Udřitel je tedy jasné, že ta směrnice zpočátku nebyla transponovaná, jak by měla. Za druhé, jaké jsou podněty pro integrovanou ochranu proti škůdcům? V této politice jsou nástroje, které vlastně směřují k tomu, aby farmáři ustupovali od používání pesticidů. Slouží k tomu různé programy. Finance v rámci SZP umožňují podporu ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství představuje 7 celkového zemědělského sektoru. Nicméně Chybí tady podněty, především pro integrovanou ochranu proti škůdcům. Vzhledem k tomu, že to není dáno jako podmínka pro přijímání plateb v rámci SZP, nejsou také žádná jasná kritéria nebo konkrétní požadavky, která by napomohla pomoci prosazování zákonů, ačkoliv eh, farmáři Ehm, jsou povinováni od 1. ledna 2014 používat principy integrované ochrany proti škůdcům. V roce 2017 bylo zjištěno, že by tato kritéria měla být definována v národních akčních plánech, ale nestalo se tak. Ruku v ruce se směrnicí o udržitelném používání ehm, byla vytvořena kategorie produktů pro tuto ochranu. Ovšem, doposud pouze 3 eh, těchto látek byla dána k dispozici. A konečně, pokud jde o statistiku a indikátory rizik, zjistili jsme, že statistiky o prodeji aktivních látek publikované komisí a Eurostatem eh, nejsou dostatečně podrobné. Ačkoliv členské státy vydávají informace o prodeji jedné každé aktivní látky, Eurostat agreguje tyto údaje určitým způsobem předtím, než je publikuje. A to zamezuje analýze aktivních eh, látek či vydávání zpráv o využívání pesticidů s nízkým rizikem. Údaje, které členské státy poskytují o používání, nejsou harmonizována a aktualizována. Vzhledem k tomu, že členské státy mají zapovinnost podávat zprávy o používání pesticidů pouze pro určité plodiny, což samozřejmě eh, zamezuje možnosti porovnání mezi členskými státy. A Eurostat zatím eh, nezveřejnil celoevropskou statistiku o využívání těchto přípravků. Směrnice z roku 2009 eh, dává za úkol členským státům vypočítat eh, spojená, rizika spojená s těmito pesticidy a s aktivními látkami. Nicméně směrnice jako taková nepředepisuje žádné používání harmonizovaných indikátorů rizika. Nejsou také kvantifikované, kvantifikovatelné indikátory a cíle a pokud jde o využívání přípravků a spojených rizik v národních plánech chybí. V roce 2018 navrhla komise dva harmonizované indikátory rizik, které vstoupily v platnost o rok později. V listopadu 2019 byly tyto indikátory zveřejněny. To znamená, že Evropská komise nejprve te, teprve eh, deset let po přijetí směrnice je schopná zjistit, jaká je situace. Žádný z těchto indikátorů však nesvědčí o tom, kdy, kde a jak jsou které přípravky na ochranu rostlin používány. Na základě svých zjištění jsme připravili tři soubory opatření, doporučení pro komisi, které se týkají převed, vytvoření praktických kritérií, které lze ověřovat na úrovni zemědělských podniků a zjišťovat, jak se budou v období po roce 2020 používat. Je potřeba také zlepšit statistiku o těchto přípravech, přípravcích a z, také vypracovat eh, lepší indikátory. Jsme rádi, že komise naše doporučení přijala zatím nejsme příliš šťastní z toho, že doporučení 1b nepřijala. Principy o integrované ochraně proti škůdcům jsou pouze částečně dány jako podmínka pro čerpání prostředků v rámci SZP, ačkoliv parlament vyzval komisi, aby tato pravidla eh, změnila a vyplatila také pro období po roce 2020. Vážený pane předsedo a členové tohoto výboru, děkuji za vaši pozornost a rád odpovím vaše otázky. Thank you very much. Very clear. Děkuji vám, to bylo velice eh, jasné a šaré. A nyní eh, dám slovo eh, poslancům na seznamu. Máme paní Novak, paní Azekam, pan Ošič, pan Siodoro. Ještě dva, tři další. Čtyři. Dobrá. Takže začneme s paní McInnes. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, kolegům za prezentaci. Zabývali jste se eh, dostupností eh, poradenských systémů pro eh, zemědělce, protože eh, v ve členských státech, protože eh, systémy veřejného financování a transferu poznání k směrem k zemědělcům byly zásadně osekány a proto k, ní, k tomu transferu nedochází. Posuzovali jste to nějak? Já jsem se účastnila diskuze a tvorby směrnice o trvalé udržitelném používání pesticidů a, a tehdy jsme zjistili, eh, že eh, ta lhuta eh, mezi vědeckým poznáním, poznáním a promítnutím do praxe je příliš dlouhá. A největší problém je nedostatek rad pro farmáře, pro zemědělce. Oni často mm, se spolehají na to, co jim řeknou chemické firmy za doporučení pro chov. Takže je, jsou nějaké výzkumné informace z veřejného výzkumu, a tak aby oni mohli eh, eh, používat technologie a postupy, aniž by používali pesticidy a rostlinolékařské přípravky, tak eh, aby to bylo jenom v nezbytné míře. Paní Novák za EPP. Vážený pane předsedo, děkuji. Podporuji kontrolu přípravků na ochranu rostlin. Vítám tedy tuto kontrolu používání přípravků na ochranu rostlin. Myslím si, že jste dali Evropské komise velice dobrá doporučení, jakožto účetní dvůr. Ovšem, slovinští zemědělci a slovinští občané mají obavy. Mají obavy z kontrol produktů, které přicházejí ze třetích zemí. Stále se na nás obracejí s otázkami, které se týkají právě takovýchto přípravků na ochranu rostlin a to je v pořádku. Rovněž si klademe otázku, zda Další členské státy EU uplatňují veškerá pravidla, která platí na produkty ze třetích zemí. To vše samozřejmě také souvisí s otázkou financí. Nejenom kontroly, ale také ono zmiňované poradenství. A samozřejmě také je důležitá finanční podpora. E, a to zejména pro ty země a regiony, které Děkuji, pan Siodorus, eh, za SAD. Mulțumesc, doamna președintă. Două întrebări. Odată cum sunt verificate produsele care vin din spațiu extracomunitar? Děkuji. Mhm. Pokud jde o ty eh, produkty ze třetích zemí, tak v Rumunsku byla řada případů, kdy eh, produkty znečištěné pesticidy, které jsou zakázané v EU, byly uvedeny na trh. Jak Hmm, dáváte, eh, eh, jak chcete eh, nějakým způsobem ovlivňovat zemědělce, například prostřednictvím dotací. Někdy, nebo u nás, je to asi polovina toho, co, dosáhne, co dostávají jinde v EU. E hmm, proč bychom neměli používat stejné dotace pro všechny zemědělce v Evropě, zejména pro ty, kteří jej hospodaří v bio? Děkuji, nyní paní Arena. Děkuji mnohokrát. Já mám čtyři takové otázky. Ta první, naprosto souhlasím s tím, co právě řekla paní McGuinness. To ti znamená, že dnes zemědělci dostávají rady zejména od těch podniků, které vyrábí ty pesticidy. To znamená, že to jsou rady z veřejného sektoru, ne, eh, promiňte, z privátního sektoru, a ne z veřejného sektoru. Je tady třeba si zamyslet nad tím, jak tedy podpořit členské státy, aby mohly podávat poradenství zemědělců, které půjde z veřejného sektoru a opřece se o e, vědu. A dále, jak vypadá to hodnocení podle jednotlivých členských států? Některé členské Členské státy prostě mají větší problémy s implementací této směrnice a mají problém s tím, aby jejich zemědělci používali udržitelné pesticidy a dále. Bod 7 našeho pořadu jednání, co se to také týká, ty jsou právě ty dovozy a nyní jsme se doslechli, že komise by chtěla být více tolerantní, co se týče používání pesticidů právě při těch importovaných produktech. A zatímco naši zemědělci v Evropské unii mají problémy a musí aplikovat tu směrnici, takže si myslím, že není možné, aby komise jako to DG Trade, či bylo by vhodné, aby GG Red se vlastně skontaktovalo s tím útvarem komise, který řeší používání pesticidů, aby tady nebyla nějaký rozdíl mezi těmi eh, importovanými produkty, kde by byly nějaké jiné, eh, jiná pravidla se uplatňovala kritéria na ty toxické pesticidy, naše eh, pak budou uplatňována u nás na ty naše produkty, které vyjádřují naše zemědělci, kteří musí uplatňovat vše, co je ve směrnici. Já si myslím, že by bylo vhodné, aby zemědělci měli možno, neměli nejdříve prokazovat, že e, se snažili nejdříve e, používat nějakou držitelnou metodu, dříve než byli nuceni šáhnout k těm pesticidům. A je třeba, abychom zajistili právě pro naše země něco nějaké takové účinné alternativy, které budou účinné a udržitelné. Děkuji. Děkuji. A děkuji účetnímu dvoru za to velmi důležitou zprávu nejdřív trochu zpětné vazby. Určitě eh, by ta zpráva byla mnohem lepší, kdyby eh, zacházela do podrobností, kdyby ukázala eh, příklad nějakých dat na úrovni členských států. Máte spoustu dat a také nedostatek dat je velmi důležitý, protože nakonec to ukáže veřejnosti, jaká je situace v dané zemi a a ta bude moc eh, pohnat svoji vládu od větší odpovědnosti, protože eh, samozřejmě eh, veřejnosti to činí určité obtíže. Já souhlasím s předřečníky, ale dodal bych jednu věc. Nejde o to jenom dívat se zpět, ale také dopředu dívat se na to, jak nová společná zemědělská politika bude nastavená na tento problém, protože tady potřebujeme určitě dost zdrojů k schvalování bezpečnějších alternativ potřebujeme lépe integrovanou, integrované řízení škůdců a služby zemědělcům, tak by tohle mohli implementovat. To je mnohem lepší, než jenom říkat, že prostě je třeba něco udělat. A odkud by měly přicházet ty peníze? No, musíme se postarat o to, aby podpora zemědělcům se e, přesunula od neudržitelných praktik k těm udržitelným. A ne, a jenom abychom e, jenom přidávali a Eh, dělali to nesoustavně. A poslední věc k dovozům, tam také souhlasím, musíme si uvědomit, že tohle je jasný případ eh, toho, kdy nejde jenom o povinné eh, součástí obchodních dohod o životním prostředí. Tam jde o průřezový přístup k té otázce a o to, abychom zachovávali stejné standardy ochrany zdraví a životního prostředí u nás doma i u těch, kteří, se kterými obchodujeme. Děkuji. Děkuji. Dva řešníci za zelené, paní Paulus. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, účetnímu dvoru eh, za eh, prezentaci velice důležité zprávy, která obsahuje tolik užitečných informací, pokud chceme eh, naplnit zelenou dohodu, která se netýká jenom klimatu, ale také eh, biodiverzity a udržitelnosti, tak jak to všichni dobře víme. Mám několik otázek a poznámek. První se týká eh, statistiky používání pesticidů, protože až do posud mě, jsme měřili, vlastně říkáme tomu, to, čemu říkáme hloupé tuny. Pokud se podíváte na různé aktivní látky, tak snadno uvidíte, že mm, aplikace těch různých účinných látek eh, se velmi liší, protože úroveň toxicity samozřejmě není eh, stejná u každé aktivní látky. Pokud je o používání antibiotik, tak tam se hovoří o mm, denních dávkách místo toho, abychom eh, řekli, eh, že se používalo tolik a tolik tun. A mm, něco podobného bychom měli udělat i u pesticidů, protože pak bychom viděli, že i když oficiální statistiky uvádějí, že jsme použili méně pesticidů, tak jsme eh, v podstatě použili více pesticidů kvůli vzestupu neonikotinoidů, kde ta aktivní látka se aplikuje ve velice nízké dávce, protože eh, to zvyšuje i toxicitu, tohle, tato přítomnost těchto látek. Takže, takže eh, souhlasili byste, že je třeba přehodnotit způsob na eh, statistik o používání pesticidů na polích. Za druhé, měli bychom měli mít skutečné ukazatele dopadu na naše ekosystémy, protože tady ten monitoring postrádá nejenom analytickou chemii, Mm, ale také že nejenom pesticidy a aktivní látky, účinné látky, ale také eh, eh, to, co vede k degradaci eh, pozemních vod a potom dopad na biodiverzitu v zemědělských oblastech. Nebo máme něco takového, ale nesouvisí to, nebo není to dostatečně provázané s aplikací pesticidů aspoň si to myslím, eh, po kontaktech s Evropskou eh, environmentální agenturou, která má opravdu eh, zaražející čísla o biodiverzitě v zemědělských oblastech a já si myslím, že to může souviset s používáním pesticidů v těchto oblastech. A také se dostávám k těm chráněným oblastem. Máme tady zákaz některých pesticidů, například v oblastech Natura 2000 ale jako celek tyhle pesticidy nejsou zakázané v těchto chráněných oblastech. Takže pokud budete hovořit s občany, tak budou říkat, no tak to je prostě přirozené výskytiště, tam se nepoužívají pesticidy a nesmí. Ale ne, ne, ne, tak to není. Můžou se tam používat. Na některé musíte dostat výjimku, ale A ty jsou opravdu zácné, ale je to tak. A také ve své zprávě eh, jste uvedli, eh, že používáte, nebo eh, že se nepoužívají pokuty za porušení lékařských předpisů. Neměla by se zahájit procedura pro porušení práva se členskými státy, pokud se tohle to e, děje. Na, člen, na stránce 11 je víceméně nepřímo řečeno, že Německo a další země zatím neimplementovaly nový akční plán v oblasti pesticidů. Já chtěl, jak si se zeptat, e, jestli je to pravda, nebo jestli máte nějaké doporučení k tomu, jak to napravit. A v neposlední řadě děkuji Martinovi e, Hojsíkovi, že poukázal na to, že eh, mm, opravdu není užitečné zakázat některé pesticidy v Evropě, ale dovolit jejich dohoz v některých obchodních dohodách a v potravinách. Čili bylo by eh, správné zakázat potraviny, které obsahují pesticidy které jsou jinak zakázané v EU v našich dohodách, ale také v našich dovodní, dovozních pravidlech jako celku. Děkuji. Děkuji. Ty bez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám takový tři typy otázek a děkuji mnohokrát za prezentaci této zprávy, která je velice důležitá, velice hodnotná. Děkuji účetnímu dvoru. Vy říkáte ve své zprávě, že komise nebyla schopná do dnes zavést eh, opatření pro to, aby SZP podporovala snižování používání pesticidů. Já se vás ptám, jaké pobídky by byly skutečně nutné pro to, abychom mohli snížit používání pesticidů a respektovali tu inkenenu ochranu proti škůdcům a integrovanou zprávu pesticidů. Jak byste to viděli přesně na úrovni přímo v terénu, na farmách, na polích, tak aby to bylo souladu s tou strategií, která se připravuje, to je strategie Farm to Fork z farmy na talíř, právě i s na pesticidy pesticidy. A druhá věc, hodnocení směsí pesticidů, které se používají. E, tato e, hodnocení v podstatě neexistuje. Já se vám tam nepřišli byste spíše s tím, aby bylo vhodné Eh, něco takového zavést, aby tady bylo nějaké preventivní přeběžná opatření pro směsi pesticidů. Já jsem to neviděla v závěrech své vaší zprávy, ale často se takovéto směsi používají. A třetí eh, otázka, to se týká hodnocení pesticidů. Ani vy, vy jste ve své správně nehovořili o té dlouhodobé toxicitě a těch toxických dopadech pesticidů eh, které potom eh, mohou vést jak k problémům, eh, co se týče rakoviny, k reprodukčním problémům, k endro, eh, endokrinologickým problémům. Je tady také neurotoxicida. Takže může se to nějak vyjádřit k tomu hodnocení dlouhodobému škodlivých účinků pesticidů. Děkuji. A nyní za GUE pan Hazekamp. Paní Hazekamp. Děkuji, pane eh, předsedo, a děkuji účetnímu eh, dvoru za užitečnou zprávu s dobrými doporučeními. Eh, určitě bych vyzvala také parlament, aby implementoval tato doporučení. Mám konkrétní otázku k definici Integrated Pest Management, kterou používáte v Nizozemsku. Eh, ta definice totiž eh, je formulována tak široce, že podle vlády a určitě podle zemědělců, kteří eh, používají pesticidy, pokrývání s osiva a systémovými pesticidy, jako jsou neonikotinoidy, do toho také spadá, takže z něčeho, co původně se mělo Mm, použít k eh, vytlačení eh, pesticidů eh, nebo chemických látek z pěstění tam, kde to opravdu už je naprosto nezbytné, se dostáváme k k situaci, kdy je používání chemických prostředků vlastně zakotveno. A tady se bavíme o neonikotinoidech, které jsou jedny z nejškodlivějších rostlinolékařských přípravků. Takže Eh, jak si to myslíte, eh, jak to vidíte? Mm, není pokrývání eh, o osiv jedy vlastně něco, co by nemělo spavat, spadat do IPM a jak to dostat do legislativy, aby opravdu byla trvale udržitelná definice IPM, abychom ji tam mohli zakotvit. Děkuji. Děkuji, Nikolas Zaguem. Děkuji, pane předsedo. Já si také, mm, věřte, nevěřte, eh, souhlasím s Mary McGuinness, i když jsme z jiné části politického spektra, ale to, co říkala o tom, jak se prodávají pesticidy v Irsku, to je naprosto pravda. Lidé dostávají eh, Eh, rady od, eh, je, o tom, jak to je používat od těch, eh, kteří je prodávají. Takže ti mají zájem na tom, aby jich prodali co nejvíc, místo toho, aby na nich bylo varování nějaké zdravotní. Pokud je o účetní dvůr, tak já jsem to pochopil tak, že účetní dvůr může zkoumat akorát to, co se stalo, a ne, aby zkoumal mm, to, co se bude dít. Takže si, možná, že to vidím špatně, ale takže jak účetní dvůr může měřit eh, eh, to eh, veřejné blaho? Prostě to nelze změřit penězi, ale pokud chceme zemědělci a chceme, aby zemědělci nepoužívali tolik pesticidů, tak to bude stát peníze. A když se nebudou používat pesticidy, tak obecně budou menší objemy a bude to vyžadovat víc práce. Takže pokud chceme, chcete, aby se zemědělci posouvali tímto směrem, tak jim budete muset použít, aby, se tam, aby to dělali a bude to stát peněz. Může užitní dvůr se zabývat hodnotou za prostředky v zájmu dosažení veřejného blaha? Mm, zaznamenali jsme určitá zlepšení e, v zemědělství, ale obecně to bylo dobrovolné povahy a mm, nebylo to tlačeno státem ani Evropskou unii. Takže e, já si kladu otázku, jak ocenit e, tedy ty veřejné statky a jak to měřit. Dobrá, tak byli jsme zatím jenom dva řečníky za EPP a paní McGuinness by se ještě chtěla Mm, jednou vyjádřit na několik vteřin, tak ještě vy, Petr a já. Děkuji, eh, tak jsem ráda, že můžu eh, vystoupit. Tohle je určitě užitečná konverzace, protože to nerozděluje tady politické frakce. Tady se pokoušíme udělat to správné, mm, mm, udělat pro potravinářskou výrobu. Možná eh, jsme tak trochu schlíplí, ale jsou zemědělci v Irsku a někde jinde také určitě, kteří mají konzervační, kteří hospodaří konzervačním způsobem, neustále přikrývají, eh, eh, sází tam eh, kvůli biodiverzitě. A dělají to, protože chtějí mít přírodu i výrobu potravin. Takže odměňujeme ty, kteří to dělají. Já jsem je nedávno přivedla tady na výbor pro zemědělství a, a, pro, a, a oni by rádi, abychom jim pomohli. Já jsem byla na jedné ovocné farmě v létě a oni uh, Mm, používají eh, škůdce, aby, používali, eh, aby kontrolovali škůdce a ne eh, pesticidy. Takže to je dobrý základ, kde jim musíme pomoci. No, a kde jim nepomáháme, kde jsme je zklamali, je naše politika dovozu. Takže zeměci mi říkají, no tak vy tady zakazujete něco v Evropě, no dobře, ale jak to, že lze dovážet potraviny nebo ingredience, které jdou do krmiv, Eh, které se vyrábějí za použití těchto pesticidů eh, ze zakázaných eh, jinde. Takže pokud budeme moci opravdu zatlačit Filahogena, abychom měli koherentní politiku. No oni říkají, no my nemůžeme na to trvat, protože to je mimo naší kontrolu. My na to můžeme zakázat jenom interně, ale pardon, pokud to opravdu bereme vážně a pokud rostlinolékařské přípravky jsou zakázané tady ta, a vadí nám, tak eh, by nám měly vadit i jinde. Takže tady je třeba se sjednotit. Děkuji, Jute. Děkuji. Já. Takže eh, já, my tady máme eh, různé věci od různých frakcí, které říkali, že je třeba Řečnice přestala hovořit. Ehm, jag vill starta med att tacka för eh, rapporten från revisionsrätten. Och jag... Takže já nejdříve eh, ještě, ještě jednou to zkusím zopakovat. Děkuji eh, účetnímu dvoru za tu zprávu a děkuji za kvalitu rozpravy na tomto. Na této debatě vypadá to, že z politické frakce jsou mnohem jednotnější ohledně toho, jak důležité je tady třeba dosáhnout změny o tom, eh, o pesticidech. Zbytky eh, pesticidů eh, nejsou, nejsou, neprospívají ani životnímu prostředí, ani našemu zdraví. Je to velice důležité pro biodiverzitu, takže to musíme brát mnohem vážněji. A proto jsem tak ráda, že tady je slyšet tahle celá plejada hlasu, je prostě nesmyslné, abychom dovolili dovoz pesticidů, když, když my je tady zakazujeme. Je to otázka hospodářské soutěže, ale, eh, ale je to také nebezpečné pro naše ekosystémy. A musíme eh, tohle mít provážené s celou společnou zemědělskou politikou, takže je třeba, aby eh, tam bylo víc podnětu, aby lidé změnili přístup. Souhlasím s nebo vím, že to EU se nepodařilo to změnit a to, co máme v instrumentáriu, prostě je příliš slabé na to, abychom změnili ten přístup. Takže děkuji za tu eh, eh, zprávu a myslím, že tady všichni hovoříme jedním hlasem. Děkuji. Já se dám sám na seznam řečníků, takže vystoupím. Děkuji mnohokrát účetnímu dvoru za tuto zprávu, která skutečně přichází ve velmi vhodný okamžik a která je zcela jasná a která tady vlastně opětovně se věnuje těm návrhům, které, myslím, velice široce podporujeme, nejenom zde na výboru, ale myslím si a domnívám se, že to takto široce podporuje většina Evropského parlamentu, jak to už bylo vyjádřeno na plenárním zasedání v rámci usnesení o zeleném dílu zejména. A měli jsme také příležitost, možnost se k tomu vrátit v rámci zprávy z vlastní iniciativy, kde se tedy věnujeme a sledujeme tu příští strategii From Farm to Fork, ale samozřejmě právě se tam zabýváme i možnou reformou společné zemědělské zemědělské politiky, protože jestli je nějaké místo, kde bychom měli propojit pesticidy a zemědělské, zemědělskou činnost, no tak to je právě, to jsou ta eko schémata v rámci SZP. Takže to je taková bitva, která nás čeká. My bychom měli se snažit o to, aby se nám podařilo co propojit, ale celá léta tam to propojí nebylo. A my musíme skutečně to propojit tak v rámci těch ekoschémat a mít tam podmíněnost, ale také pobítky, podněty pro to, aby zemědělci změnili svou praxi v tomto ohledu. Já e, ještě jednou děkuji vám za tuto zprávu a myslím si, že většina parlamentu to vidí stejně jako vy. Druhá věc, což jsou ty dovozy. To je otázka ta asi se příliš neobrací na vás jako na účetní dvůr, spíše na Evropskou komisi a my tady máme v sálu zástupce eh, DG Sound Health, tedy generální ředitelství pro zdraví. Pokud se chcete vyjádřit, já vám dám rád slovo, neboť momentálně máme na Evropské komisi debatu mezi DG Trade, DG Health a DG Agri. Já si myslím, že by bylo vhodné Eh, se obrátit na odpovědné komisaře a říci jim, že Evropský parlament, že zde v parlamentu máme obrovskou podporu od paní McGuinness až po pana poslance z GUE a všichni si přejí, abychom uplatňovali stejná pravidla eh, pro naše zemědělce a pro produkty z dovozu. Já nevím, jestli máme ještě právní základ, zítra eh, nevím, jak to vypadá s, například z Brazílii, jak to vypadá v těch zemích, pokud oni nechtějí či chtějí vychránit svou diverzitu, to je jejich problém, to je pravda. Ale pokud my se chceme pohnout, pokud chceme dobře prodat naše politiky zemědělcům, aby je přijali za své, tak tady samozřejmě nemůžeme se spokojit s nějakým odůvodněním, které pouze právní povahy. Digitrade o tom již, myslím, hovořilo, chápe ten problém. Není prostě možné jako argument přijít pouze s nějakým právním argumentem, těch obchodních smluv, že tady prostě není možné z právního hlediska nic udělat. Ne, je třeba najít nějaké dobré řešení a my jako parlament to budeme velice podporujeme. To jsem tedy chtěl sdělit a nyní se opět vrátím do své role jakožto předsedy a dávám vám slovo na pět až sedm minut a zodpovědte ty otázky, které jsou relevantní pro vás a pak bude mít slovo zástupce DG Health. Start with one... Děkuji, pane předsedo. Pokud se podívám na otázku pana Volese, jaký byl mandát našeho dvora? Rád bych zde zdůraznil, že my tady eh, nestanujeme cíle ani nedefinujeme žádné cíle. To je úlohou komise a parlamentu. My pouze uvěřujeme, zda ty zvolené akce umožní dosáhnout cílu a zda funguje monitorovací systém. A také musíme mít dispozici příslušné údaje, abychom eh, mohli své zjištění činit. Takže každopádně děkuji za veškeré otázky a názory. Vím, že toto téma je pro vás velice zajímavé. Takže otázky od paní McGinnisové o tom systému poskytování poradenství. Tento systém je jednou ze zásad integrované ochrany rostlin a samozřejmě je potřeba ji akcentovat. Je to však úlohou komise a členských států definovat ve svých národních plánech přesně, co to je integrovaná ochrana rostlin proti škůdcům, je v eh, dobré mít obecné zásady, ovšem když přijde na jejich eh, používání, které je od roku 2014 povinné, tak eh, je zapotřebí, aby sami zemědělci věděli, co musí dělat, aby nebyli postěhováni pokutami. Stejně tak je důležitá další věc. Eh, IPM, integrovaný systém ochrany rostlin proti škůdcům, není úplně jasný ani úřadům, ani eh, farmářům, ani zemědělcům. A teprve od roku 2016 zde komise něco činí. Především pokud je o národní plány v členských státech. Nistanovák se ptal na kontrolu produktů ze třetích zemí. My jsme provedli separátní audit na ekologické potraviny a zjistili jsme, že některé kontroly provádí ve třetích zemích samotná komise, ale tyto kontroly pravděpodobně nejsou dostatečné a je potřeba je zintenzivnit, pokud bychom měli být schopni prohlásit, že dovoz ekologických potravin z třetích zemí je opravdu dovozem organických potravin, ekologických potravin. Paní Arena se ptala na poradenství poskytované zemědělcům ze strany soukromých subjektů. To je podobná otázka jako pana Genese. Samozřejmě my jsme proto, aby tyto rady dávaly zemědělcům veřejné orgány. A opět to je věc členských států. Nejdůležitější z hlediska alternativ je toto. Musíme zjistit, co budou zemědělci dělat, až některé pesticidy budou zakázány, jak budou postupovat a zda budou mít k dispozici pesticidy s nižším rizikem. A my na to poukazujeme ve své zprávě. Pouze 3 pesticidů jsou považována za uh, pesticidy s nízkým rizikem a to 10 let po přijetí směrnice. Je potřeba definovat eh, další pesticidy s nižší úrovní rizika, ale pokud se e, něco zakáže a nebude alternativa, tak by mohl vzniknout černý trh s těmito produkty. Pan Hojsík, e, který se ptal na údaje na vnitrostátní úrovni. My uvádíme, že například Francie a další státy uvádějí informace o každé kontrolované látce, Eurostat tyto údaje zhromažďuje a agreguje na vyšší úrovni, což nám neumožňuje provést adekvátní analýzu. Evropský účetní dvůr samozřejmě tyto údaje může získat eh, od jinut. Bylo by lepší, pokud by Eurostat měl zapovinnost informovat o všech látkách, tak abychom měli lepší přelet o tom, co se děje z hlediska používání pesticidů. Paní Paulusová položila několik otázek. Jedna se týkala množství pesticidů, které používáme. Ve, spra- ve zprávě uvádíme, že máme indikátor, harmonizované indikátory rizik. a z nich vyplývá, že používání pesticidů pokleslo o 20 Ovšem snížený počet těchto indikátorů se týká pouze té skupiny, která je v těch neschválených pesticidech. To znamená, že zemědělci je nemohou nakupovat. Jestli došlo k snížení rizika ohrožení zdraví, to není jisté. A právě proto doporučujeme komisi, aby zlepšila stav těch harmonizovaných indikátorů rizik. Pokud jde o pesticidy a biodiverzitu, provádíme nyní eh, audit eh, zemědělské půdy a opilovačů a zpráva bude k dispozici pravděpodobně v červnu. Pokud o používání pesticidů v chráněných oblastech, Eh, to zahrneme do zprávy o opilovačích. Pokud je o postupy pro porušení předpisů, tak samozřejmě národní akční plány je zapotřebí vylepšit, aby bylo definováno, co to opravdu znamená integrovaná ochrana proti škůdcům a zda bude možné tuto ochranu vynucovat v členských státech sem přistupují samozřejmě ještě další akce. Ovšem na druhé straně nelze penalizovat zemědělce za to, že neaplikují zásady integrované ochrany rostlin, protože problém je ten, že eh, mnohdy opravdu zemědělci nevědí a nemohou, co dělat. V Nizozemsku například 20 zemědělců eh, nemají k dispozici žádné takto, eh, ačkoliv používají pesticidy eh, jiným způsobem, než je povoleno, tak za to nejsou penalizováni. Pak tady padla otázka, jak lze ověřit situaci v terénu. Je to na, český, na členských státech, aby rozhodli o adekvátních akcích směřujících ke kontrole a k prosazování předpisů v praxi. Pokud je o, o přístup eh, obřetnosti, tak samozřejmě je zapotřebí eh, hledat nejprve alternativy zakazovaných pesticidů. A pokud jde o dlouhodobý účinek pesticidů, tak to nebylo součástí naší zprávy. Pan Hazekamp uvedl toto. Paní Hazekampová uvedla toto. V Nizozemsku existuje velice široká definice integrované ochrany proti pesticidům, která dokonce podporuje jejich používání a opakuji, je to na členských státech, aby vypracovali národní akční plány a bude na komisi, aby kontrolovala, zda tyto plány odpovídají potřebám. A pokud je o zbývající otázky, tak myslím, že to se týkaly spíše komise. Takže tolik z mé strany, pokud jsem něco vynechal, tak prosím zopakujte svůj dotaz. Děkuji. Děkuji. Pokud souhlasíte, dám nyní slovo komisi, zástupcům generálního ředitelství pro zdraví. Řada otázek se totiž týká i komise. Takže paní Jurišerová, Prosím, zodpovězte to první otázku, která zde padla a zároveň také otevřu potom prostor pro druhou debatu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, dala slovo kolegovi, který se bude věnovat udržitelným používáním a já na něj poté navážu. Ano? Zkuste to. Děkuji za slovo a také děkuji zástupcům účetního dvora. Komise vítá závěry této zprávy a jsme rádi, že byla vypracována. Chceme s nimi spolupracovat. Samozřejmě nyní se podíváme na doporučení, která ve zprávě najdeme a je to v pravý čas, protože jedním cílem eh, zelené dohody a systému Farm to Fork samozřejmě souvisí také s dodatečnými opatřeními, která by měla směřovat ke snížení rizika pro zdraví a pro životní prostředí v souvislosti s používáním chemických pesticidů. Takže pokud je o koncepci Farm to Fork, tak eh, zde budou přijaty akce, které budou vycházet z doporučení od účetního dvora já abych úvodem řekl, že věříme tomu, že došlo ke snížení, k výraznému snížení rizika používání, při používání těchto pesticidů za posledních deset let, ale je tady ještě samozřejmě prostor pro zlepšení. Víme, že integrovaná ochrana rostlin představuje významný nástroj pro implementaci eh, k, zajiš- k dosažení těchto cílů. A je to opět eh, věc pro členské státy. Spolupracujeme také s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a chceme také podpořit udržitelnost používání pesticidů v rámci politiky zemědělství. A Generální ředitelství pro životní prostředí monitoruje ekosystémy v souvislosti s pesticidy. Dovolte, abych se nyní podíval na hlavní hrozby, které byly zmíněny Eh, ve vašich otázkách a poté požádám kolegy, aby se vyjádřili eh, k zemědělské politice, respektive dovozům. Zazněly tady otázky týkající se akcí pro porušování předpisů a vynucování. Eh, poté, co byla v loňském roce tato zpráva vydána, tak bych rád řekl, že je tady souvislost s nařízením 624 z roku 2017 a členské státy nyní mohou pro sami vynucovat implementaci či nedostatek implementace, takže členské státy mohou sami prosazovat tuto směrnici. Otázka, do jaké míry členské státy tuto směrnici implementují, v těch členských státech, kde kontrolujeme eh, tuto implementaci, tak budeme moci zjistit, do jaké míry byla eh, je směrnice implementována a prosazována. Jedním z doporučení eh, dvoru se týká indikátorů pro rizika a jejich zlepšení. Ještě před tím, než účetní dvůr zasáhl, tak jsme zjistili, že je zapotřebí tyto indikátory zlepšit a zkoumáme možnosti. Souvisí to s disponibilními údaji. Vedeme rozsáhlou diskusi s Eurostatem o zhromažďování údajů o pesticidech, o nařízení a úpravě statistik a my jsme sdělili, že potřebujeme mít eh, přístup k, dis, k těmto agregovaným údajům, tak abychom eh, mohli zajistit informované politické rozhodnutí na základě Eh, údajů a ne na té, eh, na té eh, nižší úrovni, ne pouze na té integrované úrovni. Jakmile budeme mít detailní informace o používání, tak budeme moci vypracovat dotačné indikátory, které budou vycházet na, z toho, do jaké míry zemědělci závisejí na používání pesticidů, v jaké míře je používají a tak dále. Pokud je o zlepšení implementace integrované ochrany rostlin, tak podle legislativy je již eh, zapotřebí eh, informovat zemědělce o tomto integrovaném systému ochrany rostlin. Budeme zkoumat možnosti, jak posílit nezávislost a úroveň školení a poradenství eh, ohledně IPM pro používání určitých látek. Podle tady otázka týkající se německého národního plánu v rámci koncepce Farm to Fork jsme také vypracovali zprávu Radě a parlamentu o implementaci směrnice o udržitelném používání a o akčních plánech, které mají členské státy k dispozici. Později vám podáme více informací. Eh, ten německý národní akční plán byl, eh, byl předložen. Takže dám slovo kolegovi z generálního ředitelství pro zemědělství. Z našeho pohledu se pokusím zhrnout odpovědi na různé otázky týkající se SZP. Těch otázek byla celá řada. Zásadně lze říct, že jsou tady dva okruhy otázek. Jednak, jak může SZP na pomoci používání pesticidů udržitelným způsobem, a potom tady byly otázky týkající se, nás, týkající se systému poskytování poradenství zemědělcům. K otázce SZP myslím, že musíme eh, rozlišovat stávající a budoucí SZP. Já vám řeknu, eh, jak si komise představuje SZP do budoucna. Ovšem stávající SZP si je vědomá významu udržitelného používání pesticidů a přispívá k implementaci směrnice. Takže, jaké jsou nástroje? Je to jedna cross-compliance, to znamená e, vazba mezi e, čerpáním pladeb a e, dodržování předpisů pro používání pesticidů. Systémy poradenství zemědělcům jsou také součástí SZP. Je zapotřebí poskytovat tyto informace o IPM, to vyžaduje um, směrnice, a pak uh, jsou tady uh, otázky přímých plateb, které souvisejí s používáním pesticidů. Je tam, tam tady vazba mezi čerpáním uh, prostředků a dodržováním. IPM je významným prvkem i v rámci organického zemědělství, které podporujeme v rámci druhého pilíře, který řeší možnosti financování opatření pro ochranu klimat, klimatu, také e, obsahuje zmínku o IPM. Další legislativa také přispívá k udržitelnému rozvoji, pardon, používání pesticidů. Pokud je o budoucí SZP, rádi bychom dále prostřednictvím svého návrhu podpořili e, udržitelné používání, protože eh, v součástí kondicionalit eh, je dodržování konkrétních eh, ustanovení směrnice, takže je tady opět vazba mezi integrovaným, integrovanou ochranou proti integrovanou ochranou rostlin a čerpáním v rámci SZP. Pokud jde o kondicionalitu, tak eh, k ní přistoupí opatření pro eh, stimuly, která budou umožňovat lepší využívání prvního pilíře. Máme pilíř 2, který se týká financování, ovšem do budoucna bude v rámci tohoto druhé plíře poskytnuta členským státům vyšší flexibilita. Strategií je eh, stanovit cíle, v rámci kterých se budou pesticidy používat udržitelnějším, udržitelnějším způsobem. Takže opravdu se na různých frontách eh, pracuje na vytvoření systému pro trvalé, trvalé udržitelné používání pesticidů. Takže pokud je o poradenství, významné téma. Zemědělci potřebují získávat eh, poradenství tak, aby mohli implementovat eh, v praxi ty nejlepší postupy, v rámci stávající SZP je zemědělcům umožněno obrátit se na příslušné úřady, aby jim sdělili, jak, jakým udržitelným způsobem používat pesticidy. Jak se to posuzuje? To byla otázka paní Meginesové. Jak se to, jak se tedy posuzuje implementace? už studujeme možnosti tohoto posuzování a výsledky studie budou dispozici za několik měsíců. Na tento rok už máme naplánován workshop na toto téma a finance jsou již k dispozici. Členské státy budou moci čerpat prostředky na vytvoření a implementaci tohoto systému, poskytování poradenství zemědělcům. Další otázka paní Arenové se týkala neutrálnosti tohoto prudenství. Samozřejmě tato zásada je již v stávajícím systému, ale chceme ve svém návrhu být ještě explicitnější a doufáme, že nás v, tém, v tomto úsilí parlament podpoří. Děkuji. No, thank you, thank you again for, for giving me the floor and um, I will Děkuji za slovo. Já se hned podívám na ty otázky, které tady zazněly, pokud mohu. Dovolte, abych vám dala přehled o tom, jak vypadá v současné době návrh hodnocení refitu, konkrétně na oblast pesticidů. Pracujeme na několika frontách. Samozřejmě máme tady zelenou dohodu a strategii Farm to Fork, to je vlastně ta Eh, jedna cesta, eh, kde, dosta, kde budeme informovat během příštích týdnů. Hodnocení REFIT eh, bude obsažen ve zprávě, která bude obsahovat rovněž informaci o strategii Farm to Fork a bude také druhá zpráva o směrně, implementaci směrnice o udržitelném využívání a samozřejmě tato zpráva bude poskytnuta jak eh, parlamentu, tak radě a budou v ní obsaženy eh, priority pro zelenou dohodu. Zpráva o refitu se bude zabývat eh, hodnotícími studiemi, vezme v úvahu obavy, které zde vyslovil Evropský parlament ve svých dvou usneseních. Jedno se týkalo unijních postupů pro schvalování a druhá se týkala implementace směrnice o pesticidech. Vzhledem k tomu, že i Evropský parlament eh, si je vědom toho, že máme jeden z nejpřísnějších systémů schvalování na světě, tak eh, implementaci a účelné účelné vlastně prosazování nařízení je potřeba zlepšit. Na, na jedné straně můžeme potvrdit, že e, ta opatření jsou efektivní, pokud je o ochranu zdraví a životního prostředí. Jsou, to velice, jsou tady velice přísná schvalovací kritéria a jsme velice rádi, že můžeme říct, že procento těch látek s vysokým rizikem je velice nízké jsou to asi 2% a očekáváme, že tento percentuální podíl ještě poklesne. Nicméně budeme muset ještě snížit závislost na chemických pesticidech a přejít směrem k méně rizikovým látkám. Otázka spoždění ve systému. Samozřejmě to spoždění vede k snížení účinnosti a to se žádá akci, kterou připravíme. Musíme také zlepšit transparentnost těchto postupů pro posouzení rizik. A budeme také muset zlepšit transparentnost tohoto systému posuzování rizik. Jak jsem řekla, je naším záměrem přistoupit k řadě akcí, které budou řešit právě tato klíčová témata, která vycházejí z tohoto přeskumu REFIT. Budou se týkat především účelnosti a také nižší závislosti na chemických pesticidech. Není k otázce, která tady také zazněla. Aktivní látky, které se nyní používají a které mají nízké riziko, představují asi 3 látek k dispozici. Komise již sáhla k řadě akcí, jejich smyslem bylo zlepšit dostupnost a také označování látek s nižší mírou rizika. Zde je také přímá vazba na spoždění v systémech revize, které se nyní aplikují v členských státech. Víme, že v současné době je řada aktivních látek, která budou naplňovat, splňovat kritéria pro aktivní látky s nižší mírou rizika. Dalším dobrým pokrokem bylo to, že pokud jde o nové aplikace, kterých je asi 10 ročně, tak 50 z nich představuje látky, které jsou spojeny s nižším rizikem, a nebo jsou to biologické látky. To znamená, že příslušná odvětví, v rámci kterých se ta, tyto pesticidy vyvíjejí, pochopili, na co se v budoucnosti budou moc, muset zaměřit. Je jasné, že ten proces musíme urychlit, ale bohužel zatím tak Eh, na, naštěstí eh, to eh, nejsou tak chmurné vyhlídky. Další velké téma, které tady zaznělo, jsou dovážené produkty. Ráda bych vysvětlila jednu věc. Základní úroveň reziduí to jsou ty maximální reziduální limity. To je úroveň, která zůstává stejná, ať už hovoříme o produktech vyráběných v EU, anebo produktech, které se vyrobí mimo EU a jsou dováženy. Je to úroveň, která je předmětem posouzení rizika a vychází se z, riziko, z posouzení rizik Evropskou, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. A kdykoliv, eh, ať už se tedy jedná o produkty vyrobené v EU či mimo, eh, je tady zajištěna tato kontrola. To znamená, že politika je stejná, ať už se týká o naše domácí či zahraniční produkty. Samozřejmě najdeme případy, kdy aktivní látky buď to nejsou schváleny v Evropské unii, což se může týkat například příkladu, kdy není žádný požadavek, protože v Evropě jsou jiní škůdci než v jiných státech jinde na světě, takže tady není zapotřebí vůbec o to schvalování usilovat. A nebo eh, tyto plodiny eh, se u nás nepěstují respektive ne, nepěstují se tady plodiny, pro které se e, používají tyto pesticidy. MRL se většinou snižuje, jak jsem řekla, je bezpečná úroveň MRL a ta se dá použít pro e, produkty domácí i importované. vede se také diskuse o rovných podmínkách. A pokud hovoříme o dovozech, tak je potřeba se podívat také na to, co dovážíme. Dovážíme toho spoustu. Samozřejmě dovážíme komodity, které se buď to vyrábějí v Evropě, nebo vůbec nevyrábějí, anebo se vyrábějí v nedostatečném množství. Jsou to věci jako káva, čaj, tropické ovoce, to nás napadne jako první. A samozřejmě víme, že pokud je o krmiva pro zvířata, tak v současné době opravdu do vysoké míry závisíme na dovozu z třetích zemí, především pokud je o soju. Takže rovné podmínky to je jedna věc. Je tady nepochybně určitá závislost a také eh, přání konzumentů Eh, moci si eh, vybírat z velké škály produktů v regálech. Jak už jsem uvedla, zdraví lidí je v každém případě plně zajištěno. Padly tady odkazy na to, že komise je možná tolerantnější, pokud je o vysoce toxické pesticidy, ale to je nesprávný postřeh. V případě extrémně toxických pesticidů eh, lze, si lze těžko představit, eh, že by se stanovovaly bezpečné limity maximální dávky. A to platí pro domácí i importované produkty. A pokud jde o kontroly, které provádíme, z úst zástupců účetního dvora již zaznělo, že komise kontroluje produkty z eh, ekologického zemědělství. Provádíme tyto kontroly o používání pesticidů také ve třetích zemích a to dělají kolegové v, na ředitelství pro audit. Zprávy jsou veřejné, takže je tady prováděná kontrola i ve třetích zemích. Smyslem je samozřejmě zjistit, jak tomu um, třetí státy přistupují, jak přistupují k používání pesticidů. Provádíme také kontroly na dovozu. Máme celý soubor komodit, které podléhají kontrolám na vstupu. Kontroluje se na Mátkově, provádí se analýza MRL a obsahu tedy pesticidů. A nakonec bych ráda zmínila extenzivní kontroly na trzích v EU. Těch kontrolovaných vzorků je ročně asi 80 tisíc. A pokud o celkovou bezpečnost dovážených výrobků, tak ta je velice velice vysoká, takže výsledky našich kontrol jsou příznivé. Bohužel vás musím přerušit, protože čas běží a rád bych také dal prostor našim kolegyním a kolegům, ne pouze zástupcům komise. Takže vám děkuji za vaše příspěvky a mám zde tyto kolegy. Takže uzavírám seznam řečníků a otevíráme debatu jako první zástupce zelených. Vy jste se přihlásil jako první. Děkuji vám. Když už máme jenom 10 minut, tak to bude uh, trošku těžké. Nicméně začnu s tím, uh, co je pro mě nejdůležitější. Evropský soudní dvůr loni vydal rozhodnutí ve věci, kde eh, si eh, lidé stěžovali, že směrnice 1107 nechrání řádně lidské zdraví a životní prostředí, protože se posuzují jenom účinné látky eh, v příslušných směrnicích a obecných pokynech a, a soudní dvůr to odmítl, protože řekl, že firma se nemůže vybrat, eh, co je eh, účinná látka a co ne. Takže členské státy, které mají schvalovat ten produkt, mohou snadno říct, no vy jste eh, neschválili teloamin. Protože to je velice důležitá látka v tomto smyslu. A členské státy mohou snadno říci, no vy jste řekli, že vaše účinné látky je teokapit, ale možná jsou tam eh, ve vašem eh, produktu ještě nějaké další účinné látky, takže prosím, poskytněte příslušné údaje. Členské státy ovšem tak, pokud vím, nečiní, takže ty eh, směsi se řádně neposuzují a já se chci zeptat, jak komise zajistí, aby to takto bylo a aby řádně kontrolovala lékařské přípravky, protože všichni víme, že eh, všechny ehm, látky, eh, i mimo účinné látky, které jsou v rostlinolékařských přípravcích, mohou zvyšovat jejich toxicitu. A za druhé, eh, chcete do 1,7 dát všechno, co bylo v stanovisku výboru PEST Evropského parlamentu. Nevím, jak se stavíte k této zprávě, protože potom bychom měli mít eh, nějaké informace s velkým dopadem. A také by to souviselo s nekotinolidy a když máme jenom 10 minut, tak už končím. Děkuji. Takže teď EPP, paní McGuinness. Děkuji vám. Já mám několik dotazů eh, a jeden se týká úrovně investic eh, do výzkumu, eh, vývoje a v inovací. Eh, zdá se, že ty firmy nechtějí hledat nové produkty kvůli těm dlouhým posuzovacím lhůtám a pro uvedení těch produktů na trh. Není kvůli tomu ten výzkum také prováděn někde jinde? A všichni eh, víme mimochodem, co se děje teď s divokými kobylkami v Africe, eh, jako pohromu přinášejí. Eh, takže musíme velice vyváženě se dívat na používání těchto produktů v některých případech. A my samozřejmě chceme ale snižovat závislost na nich. Já vím, že veřejnost ví, jak se ty věci, nebo neví, jak se ty věci zlepšují, ale takže nejde jenom o to, abychom tohle mohli eh, zrychlit, ale také tak, abychom mohli dosáhnout dobrých výsledků. Děkuji za ABP, paní Mokla. Děkuji. My jsme slyšeli, eh, že zlepšení a omezení eh, obsahu pesticidů v těch rostlinolékařských přípravcích je trvalá úloha. Tak eh, rezidua, eh, limity rezidují v potravinách v Evropě jsou eh, tak nízké, jak nikde na světě. To je druhá důležitá zpráva. Za třetí, z německého pohledu mohu říci, nepoliticky, že ekopodniky a konvenční podniky se navzájem více, stále více přibližují, pokud jde o integrovanou ochranu rostlin. A potom k dalším podnikům Nemůžeme dělat i jako, že se nepoužívají eh, eh, pesticidy a nemusí používat. Eh, proto se zeptám, je celá řada těch nezbytných výjimek, liší se to od členských států a také mm, to tedy se říče tam jednatý, jak se na ně dívá komise. Děkuji, Mr. Polčák pane předsedající Podle mého názoru je důležité se zamyslet nad tím, jak podpořit a motivovat firmy ve vývoji e, právě těchto prostředků a jejich případných substitucí, e, protože e, ta registrace je skutečně velmi náročná, zdlouhavá a vyžaduje velmi vysoké investice. Takže moje otázka na Evropskou komisi je v prvním případě tomto, jak budeme skutečně podporovat a motivovat firmy k tomu, aby Eh, tyto prostředky vyvíjely protože mám pocit že už opravdu pociťujeme jejich velmi výrazný nedostatek. a za druhé je otázka transparentnosti těch údajů eh, o těch látkách zejména právě o jejich toxicitě a o jejich účinnosti. myslím si že by měl být eh, jednotnější přístup o dostupnosti těchto údajů i především pro organizace a členské státy. děkuji. Děkuji, paní Arena. Za SAD, děkuji. Eh, právě jste řekl, že co se týče otázky těch prahu toxických reziduí pro ty dovezené produkty, že to je stejný rozměr jako eh, a stejná nastavené jako pro evropské produkty, ale zároveň eh, jsme se doslechli, že komise se snaží povolit přítomnost toxických reziduí v těch dovezených produktů a že je to výsledek lobistické práce evropských chemický, evropského chemického průmyslu. Já se tedy ptám, co hodláte udělat. Chcete tedy změnit nějaké ta maximální rezidua těch toxických látek v těch dovážených produktech a další? Uh, Ehm, příklady, jako například banány, tam se vysoce velice používají pesticidy, nejsou tam rezidua sice v banánech, ale má to dopady na biodiverzitu, takže i to je třeba zohlednit. Jak se tedy eh, někdy to používání těch toxických pesticidů sice nevede k těm reziduím v potravinách, ale zase to má škodlivý dopad na biodiverzitu. Já e, samozřejmě velice důvěřuji těm kontrolám na hranicích, co se týče e, těch potravin, ale na druhou stranu máte dostatek zdrojů. Já se věnuji velice dovážení nelegálního dřeva a vím, že například, že v belgických přístavech e, tam se dováží nelegálním způsobem tuny takového dřeva. A když tedy nejste schopni v nějakém e, přístavu, jako jsou Antwerpy, e, kontrolovat dovoz dřeva, jak kontrolujete e, rezidua toxických e, látek v potravinách, které se dovážejí do Evropy? Já říkám, já sice velice důvěřuji těm e, veřejným orgánům, co se týče kontrol, ale zároveň mám velké pochyby, protože je to velice náročné to vše kontrolovat. Takže jak to konkrétně vypadá? Děkuji. Děkuji vám, paní, eh, pane eh, předsedo. Cílem zemědělství je často maximalizovat objem vyráběných potravin a zvyšovat zisk výrobců a jeden z prostředků, který to umožňuje, jsou pesticidy, jejich ničivý dopad na přírodu a lidské zdraví. Eh, mm, odhalují vědci i nestátní organizace. Pesticidy vedou k znečištění půdy i vody, eh, zavídají, eh, zabíjejí mm, škůdce hmyz, ale také ptactvo ryby a také eh, hmyz, eh, na který se nezaměřují. Často eh, jsou postiženi nejenom zemědělci a jejich rodiny, ale také spotřebitelé. Plánuje komise v, kontextu, v kontextu s pole na talíř přijmout nějaké činnosti, jejich cílem je omezit používání pesticidů a, zavedení e, účinné e, kontroly e, vlivu na životní prostředí. Důležité jsou skutečné výzkumy nebo účinné výzkum. Například laboratoř LPT v Hamburgu tak toto Eh, zkoumala, eh, ale byla bohužel eh, zavřena kvůli dopadům výzkumu na zvířata. A také to samozřejmě podkopávalo důvěryhodnost toho výzkumu. Martin Otič? Děkuji, jsem velice rád, že vedeme tuto zajímavou debatu. Refit, který komise chtěla vydat už před rokem, pořád nebyl vydán a my eh, pořád eh, máme jenom tohle posouzení od parlamentních služeb, který, které jasně ukazuje, že eh, způsob provádění toho nařízení nevede k tomu, co potřebujeme. A proto jsem rád, že budou iniciativy od komise, bude nová iniciativa, pokud jde o zrychlení schvalování Eh, nízkoreziduálních alternativ, ale eh, chci ještě zmínit několik věcí, kromě podrobností eh, k plánu komise. Za prvé, komise říkala, že 50% žádostí jsou nízkorizikové pesticidy. A mně se zdá, že z nových energetických zdrojů 50% jsou obnovitelné zdroje z těch, co teď budujeme. Ale my potřebujeme 100% eh, nízkorizikových eh, pesticidů v tom eh, schvalovacím procesu. Jak to zrychlíme, ten proces? Co tím dosáhneme? A co uděláme s těmi prodlouženími podle článku 70? To je opravdu skutečný cíl, protože tam se prodlužuje schválení pesticidů, které jasně mají vlastnosti, které mm, jim to neumožní schválení do budoucna. Nicméně přesto ty autorizace eh, prodlužujeme. A to je třeba naléhavě řešit. Děkuji, Chyme, za zelené. Eh, stávající pokyny k posuzování eh, rizik pesticidů nechrání životní prostředí. Jeden z důvodů je, že se to vytváří společně s průmyslem a, a odborníci do toho nejsou zapojeni. Proto nezávislé vědecké doporučení eh, k posuzování eh, rizik pesticidů je třeba k zastavení ztráty biodiverzity. Také víme, že některé laboratoře podváděly eh, v posuzování, při zkouškách tedy. Takže aktualizuje komise mm, stavecí pokyny s nezávislými eh, eh, laboratořemi a výzkumníky, tak aby zvýšila eh, ochranu životního prostředí a souhlasí s tím, že je nezbytné, aby mm, byla tady nezávislá posuzovaná vědecká literatura zapojená do toho procesu, abychom ukázali, že Eh, průmyslem financované eh, laboratorní praktiky jsou inherentně zaujaté a předpojaté. A potom je tady ještě eh, rozšíření těch registračních období pesticidů, které obsahují ty rekombinantné jako látky, ale o tom už tady někdo hovořil. A poslední otázka od paní Hazekamp. Děkuji, pane předsedo. Bylo by skvělé, kdyby eh, komise mohla eh, zareagovat na to, co, na co jsem se zeptala k, eh, z účetního dvora, a sice k potahování osiva a integrovanému kontrole škůdců. A potom také eh, eh, dlouhodobá mm, toxicita, reprotoxicita, karcinogenita a, a, a mm, endokrinní destruktory a, a mm, to, že je to eh, vyloučeno z krátkodobé toxicity. Co se dělá s rutinním prodlužováním platnosti některých pesticidů? O tom už jsme hovořili před několika lety. Zdá se, že celkem nic, protože komise je teď proti prodloužení Eh, platnosti pro 34 látek. Často slyšíme, eh, že je to dáno eh, zátěží EFSI. Proč komise neuplatňuje článek 21 i pro látky, které EKA e poukázala, jakože nemají klasifikaci, na, například epoxinazol už v roce 2010 byl prohlášen za reprotoxický. Může tam říci něco k této látce reproxikonazolu? jak eh, to vypadá s ní po debatě na Skopa. Dobře, takže teď dávám komisi tři minuty, nevíce, protože potom ale koronavirus, eh, to je drobnost, a ještě je tady eh, také strategie z pola na talíř. Thank you. I'll do my very best. Děkuji, pokusím se odpovědět, tak budu schopna. Takže látky, které nejsou aktivní, Chápu otázky týkající se synergií práce na standing committee. We are also eh, Budeme se také věnovat práci v oblasti bezpečnosti a synergií a také pokud je o EFSU, tak očekáváme dvě zprávy. Jedna dorazí v, důvo, v dubnu z řeckého pohledu je to velice složité. Nicméně ta práce pokračuje a, jak říkám, v případě dvou systémů dostaneme zprávy od EFSI, a to v Dubnu. Snižování závislosti zde s vámi plně souhlasím. Ty záměry jsou samozřejmě všude stejné. Chceme snížit závislost zemědělců, chceme je vést k tomu, aby aplikovali integrovanou ochranu rostlin. Ta strategie z pole na talíř samozřejmě je to také součástí. Pokud jde o coating seeds, tak tam potřebujete mnohem pokud budete zakrývat eh, osiva, tak potřebujete méně eh, pesticidů. Samozřejmě eh, v případě neonekontenoidů a zakázaných látek je to něco jiného. Tam se nedokáže představit, jak bychom toto mohli dát do, do souladu s předpisy. Ekologické zemědělství samozřejmě i zde jsou pesticidy, nicméně jsou tady omezení pro používání síranu mědnatného. A ekologické zemědělství samozřejmě by také mělo s naší pomocí snižovat svoji závislost na pesticidech. Veškeré látky, které se používají v ekologickém zemědělství, se čas od času setkají s problémy a ty problémy budeme muset řešit my. Vývoj nízkorizikových pesticidů, někdo řekl, že by to mělo narůst na 100%, ano, to by opravdu pomohlo. Nicméně, nyní začínáme přeskoumávat eh, požadavky na údaje, tak, aby to odvětví opravdu bylo uspůzeno, uspůsobeno tomu, co vyrábí. Já vím, že už jste nervózní, tak eh, Doufám, že budeme moci sdělit další informace později. Zapom- nezapomeňte, že ta zlá dohoda ještě nespatřila světlo světa. Očekávání jsou velká a já doufám, že příslušný komisař a generální ředitelství tato očekávání naplní. Děkuji za tuto rozsáhlou debatu o pesticidech. Děkuji zástupcům komise. A nyní se přesouváme k poslední části našeho pořadu jednání. Máme dva řečníky. Jeden je zde v sále, opět z Generální ředitelství pro zdraví, pan Ryan, a pak máme řečníka, který se s námi spojí podobě videokonference. Je to kolegyně ze Švédska, která se nemohla osobně dostavit, ale velice rádi si vyslechneme její aktuální informace o koronaviru. Její jméno je Hamonova. Takže pan Ryan, dovolte, abych vám dal slovo a požádal vás o aktuální informace. Jak vypadají aktuální informace a pokyny ze strany komise, prosím? Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Rád bych vás informoval o situaci, která se týká koronaviru. Ministři zdravotnictví se poprvé setkali, aby eh, hovořili o epidemii 13. února, aby skoordinovali své reakce. A 13. k 13. únoru bylo 404 případů v Evropské unii a Spojeném království. O tři týdny později je těch případů 3400 v Evropské unii, Monaku, Spojeném království, San Marino a Švýcarsku. Jsou to údaje z všech, ze všech těchto států. Takže rozdíl 44 a 3400. Ve většině případů eh, se jedná o Itálii, kde jich je více než 1400. Eh, Kromě Číny jsou nejvíce zasaženy tyto státy. Jižní Korea, Korea kde je více než 5000 prost... No, případů, v Itálii 2,5 tisíce a eh, v Iránu přes 3 tisíce. Virus se objevil asi ve 70 zemích na několika kontinentech a to v různém rozsahu. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu eh, nemocí Eh, provádí každodenně aktualizaci svých údajů, provádí denní eh, posuzování rizik a poskytuje informace členským státům, jak poskytovat. Poslední informace od tohoto centra uvádějí, že riziko spojené s infekcí pro občany EU je považováno za mírné až vysoké na základě pravděpodobně, pravděpodobnosti přenosu a závažnosti. Takže situace se liší zemi od země. Celková úroveň v Evropské unii je v té fázi zadržování a v této fázi se soustředíme také na zadržování této epidemie, což znamená, že eh, eh, sledujeme eh, kontakty lidí s nakaženými této fázi přípravy také Takto, v této fázi se také zaměřujeme na přípravu a tato příprava zahrnuje také nejhorší vý, možný vývoj. Musíme si připravit na možnost dalšího šíření a musíme připravit příslušné kapacity tak, abychom byli schopni přijmout eventuálně vysoký počet pacientů. Musíme se soustředit na eh, to, aby byli k dispozici eh, zdravotníci a pečovatelé. Musíme také chránit eh, obyvatele, kteří jsou nejvíce náchylní. Jsou to především starší občané, ale také lidé, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu a kteří mají již, kteří jsou již nyní nemocní. Musíme také implementovat Eh, nebo zajistit implementaci pandemických plánů. Takže komise poskytuje toto poradenství a podporu, včetně finanční a logistické podpory. Samozřejmě spolupracujeme s členskými státy, koordinujeme své reakce, veškeré um, kroky jsou v kompetencích členských států. Pokud je opatření, o kterých se uvažuje, tak jsou to tato. Komise trvá na tom, aby opatření byla proporcionální, založená na důkazech a vědeckých poznacích a aby se reagovalo vždycky na, adek- na tu příslušnou fázi rozvoje pandemie. Je zapotřebí v maximální míře eh, zabraňovat přenosům viru a zadržovat epidemii. Opatření mohou obsahovat toto, ale není to v žádném případě vyčerpávající seznam. Je to zhodnotit, jestli se budou konat veřejné akce, informace poskytovaná veřejnosti, poskytnutí ochranných pomůcek a materiálů v těch nejvíce ohrožených oblastech, povolání například eh, zdravotníků, kteří jsou v, již v důchodu, anebo studentů zdravotnictví, poskytnutí příslušných léčivých přípravků a pomůcek a také opatření v právní oblasti, která umožní snížit dopady um, epidemie. Je to například, uh, jsou to například příslušná opatření pro karantény, karanténu. Komise poskytuje tyto informace a poradenství členským státům uh, v souvislosti, v součinnosti s VHO. Pokud budeme přijímat adekvátní opatření nyní, tak se nám podaří posunout eh, to rozšíření epidemie a také další šíření viru. Zdravotní systémy se musí připravit a budou se muset připravit na vyšší počet pacientů. Čekáme na léčivý přípravek proti koronaviru a proto komise apeluje na členské státy, aby aktualizovali své akční plány. Chceme také, aby byla adekvátním způsobem informována veřejnost. Už to zaznělo dříve. Musíme pracovat s fakty a vědeckými poznatky a v maximální míře omezit eh, nesprávné informování a falešné zprávy. Pokud je o komisi, tak ta je v neustálém kontaktu s členskými státy a to prostřednictvím tří nástrojů. Jsou to systémy včasné výstrahy, pro zděl... za druhé je tady výbor pro zdravotní bezpečnost, a za třetí systém komunikačních prostředků a osob. Spolupracujeme s těmito třemi skupinami a s těmito třemi nástroji za účelem vytvoření synergie při poskytování informací veřejnosti. Samozřejmě nemůžeme vyloučit další rozšíření epidemie v Evropské unii. unii. A zde je potřeba akcentovat koordinaci opatření, protože koordinované opatření je účinnější než nekoordinované. Pokud je o jednostranná opatření na úrovni členských států, tak eh, ta mohou mnohdy eh, jak se jít proti té koordinované akci. Měli bychom se držet eh, poradenství Evropského centra pro kontrolu a prevence nemocí a a to potvrdili také ministři zdravotnictví 13. února. Jaké jsou aktuální informace? Komise zahájila společné, společný nákup eh, ochranných prostředků. Zatím nemohu dát další detaily, ale rád bych upozornil na to, že na trhu je nedostatek těchto eh, prostředků. Takže potřeby členských států zatím nejsou naplňovány. Máme také společné akce, co se týká například eh, podpory eh, laboratorních testů a také kontrol na vstupech do Evropské unie. agentury, jako například Evropské centrum pro prevenci a kontrolu zemí, ale také Evropská agentura pro léčiva a agentura pro bezpečnost letectví eh, rozpracovávají další materiály pro řešení této krize. Pokud je o ochranu vnitřních eh, hranic, tak bych rád řekl, že Ministři zdravotnictví Itálie a sousedních zemí se setkali v Římě a hovořili o společném postupu v Itálii a okolních zemích. Ministři se dohodli na to, že se neuchýlí ke kontrolám na vnitřních hranicích, protože tato akce by zatím, je zatím považována za nepřiměřenou a neúčelnou. Zítra se sejde rada ve složení pro zdraví a ministři opravdu budou usilovat o koordinovaná opatření a obrátí se také na členské státy s žádostí, aby eh, definovali, v čem budou od Evropské unie, unie, unie chtít eh, podporu. Mám tady kolegu, který má na starosti další záležitosti, který bude také schopen vstoupit do diskuse. Děkuji. Mohli bychom se ponechovat, ponechat na debatu, na otázky a odpovědi, které se budou týkat konkrétních, konkrétních cílů. Přepírám nyní do Stockholmu, obrátím se na ředitelku pro ECDC. Děkuji za to, že jste dnes s námi. Také bych rád poděkoval sekretariátu a technické službě parlamentu za to, že se jim podařilo překonat veškeré potíže související s touto videokonferencí. Je propojen web streaming a také tlumočnické kabiny, takže děkuji. Děkuji pěkně a předávám slovo do Stockholmu. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za pozvání. Eh, ráda bych vám podala aktuální informace a vysvětlila také eh, nejnovější posouzení rizika té stávající epidemie. Eh, doufám, že vidíte eh, za mnou eh, slide, kde je zobrazena celková epidemiologická situace ve světě. Jak už bylo řečeno, v současné době máme přes 95 tisíc případů. Prosím ten další slide. Tak možná ještě poprosíme o to, aby to bylo na celou obrazovku roztažené, ten slide. A jinak to samozřejmě dostanete všichni eh, do e-mailu. Ještě prosím další slide. Ano. Takže situace po celém světě přes 95 tisíc případů a téměř 3300 eh, úmrtí. To modré jsou eh, případy přenosu a případy hlášené mimo Čínu a pokud je o minulý tý, od minulého týdne, tak máme více případů hlašených z, eh, mimo Číny než z Číny. Tady máme situaci v Evropské unii, ehm, Británie, Irsko, Monaco, San Marino a Švýcarsko. Eh, máme 4200 případů, včetně 112 úmrtí. A tady vidíte, že ty eh, žluté eh, sloupce jsou hlášené v případě z Itálie a od 24. Eh, října, tedy února, v Itálii byly čtyři případy a za dva týdny se to zvýšilo než, na více než 3 tisíce což ukazuje potenciál tohoto viru pro další šíření. V minulých dvou týdnech ta čísla byla, se zvýšila v několika zemích v kromě Itálie, v Itá- ve Francii, Německu, a Španělsku a evropské eh, země eh, přece, přece mají různé fáze a je to od eh, stále několika zemí, kde nejsou žádné hlášené případy, až po několik členských států s velkými klastry, takže velice bedlivě sledujeme situaci a, a průběžně um, hm, přehodnocujeme. Proto jsme vydali v pondělí páté aktuální posouzení eh, rizika od začátku tohoto eh, šíření této nemoci. Pro lidi v EU, EHP e a v Velké Británii eh, to riziko je považováno za střední až vysoké v tuto chvíli. A to je dáno tím, že je že se nám zvyšují čísla a stále zvyšující se počet je případů, které nesouvisí s eh, infikovanou oblastí nebo potvrzeným případem. Eh, riziko eh, vzniku klastru COVID-19, to znamená klastru podobných tomu v Itálii, tak to vidíme v nadcházejících týdnech. Eh, jejich vznik, eh, nebo riziko jejich vzniku je eh, střední až vysoké. To znamená, že se to v Itálii, jako v Itálii může vyskytnout i, i v jiných zemích EU. A také si myslíme, že je velmi pravděpodobné šířen, tedy široké šíření v, mezi obyvatelstvem na základě vlastního šíření i importovaných případů. Takže eh, zde jsme také eh, posoudili několik scénářů v tomto posouzení rizik a k ním jsme připojili reakční opatření, která si myslíme, že je třeba přijmout, když se země dostane do daného klastru, čili klastr 0. Tam nejsou v podstatě žádné případy, kde eh, by se země měly akorát zabývat svými plány připravenosti a být připravené je aktivovat. Scénář jedna dále je situace, kdy máme několik dovezených případů a velice um, malé klastry kolem těchto dovezených případů. Scénář 2 je situace se zvyšujícím se počtem uh, zavlečení a, a širší zprávy lokalizovaných trans, uh, přenosů ve zemi. Scénář 3 je potom to, kdy se ty lokalizované uh, infekce eh, začínají promíchávat a tlak na zdravotnictví eh, se zvyšuje. A scénář 4 je situace, kdy máme eh, širokou trvalou, široký trvalý přenos a přetížení zdravotnictví vzhledem k velké poptávce po zdravotních službách přepracovaní zaměstnanci, eh, příliš velká poptávka po eh, intenzivní péči a nedostatek osobních ochranných pomůcek a také nedostatek eh, diagnostické kapacity. V současné době si myslíme, že několik zemí je stále ve scénáři jedna, Většina z nich přejde ke scénáři 2. A já bych chtěla zopakovat to, co říkal DG Sante, že v tuto chvíli členské státy musí aktivovat své plány připravenosti, zejména pokud jde o, kapacitu eh, pro eh, hledání zdravotníků a, mm, kapacitu uvolňování zdravotnických lůžek a připravenost tady ve zdravotnictví obecně. Pokud jde o podporu ženských států, eh, Máme tady eh, tým VHO a ECDC, který navštívil minulý týden Itálii a podporoval ty národní a regionální orgány v jejich eh, snaze kontrolovat eh, tu epidemii a výsledky jsou právě teď debatovány živě. Hm, jsme připraveni také eh, podpořit další členské státy, pokud budeme požádáni. Asi 60 našich zaměstnanců v tuto chvíli pracuje eh, výlučně na COVID-19. Naše eh, středisko v nouzového provozu bylo aktivováno od, nebo je aktivováno na nejvyšší úroveň provozu od 31. ledna a každý den vydáváme aktualizované informace na našich webových stránkách Kromě těch eh, aktuálních informací jsme také připraveni podpořit členské státy. A to může eh, představovat to, že eh, tedy vycestujeme do terénu, a nebo můžeme podávat na dálku pokyny po videu nebo telefonu. Můžeme dělat školení nebo výměnu dokumentů, můžeme pomáhat utvářet komunikaci a tak dále. Samozřejmě eh, spolupracujeme s kolegy v DG Santé, s VHO, zejména s její Evropskou kanceláří, ale také s centrálou v Ženevě a také s dalšími eh, s středisky eh, v CDC v Spojených státech, Číně a Africe. Také jsme konzultovali poradní fórum, dělali jsme mimořádné zasedání a bavili jsme se o tom, jak strategie testování a průzkumu lze upravit vzhledem k vyvíjející se situaci. To budeme dělat i nadále, tak abychom znovu posoudili tu situaci, aktualizovali eh, ta, eh, ty počty případů a ta čísla o nich každý den. A také na našich webových stránkách máme eh, aplikaci hrozby, kterou si můžete stáhnout na mobilní telefon. A tam máme konkrétní eh, sekci ke COVID-19. Tam, posuzuje, tam jsou také naše posouzení rizika a můžete se tedy na to podívat z vlastního telefonu. Děkuji vám za pozornost a ráda odpovím na vaše dotazy. Děkuji vám. Ještě než eh, dám eh, slovo poslancům, tak pro informaci budeme mít uzavřené zasedání s koordinátory a s, komisařem, a s komisařkou Kyriakides, která dnes bohužel nemohla přijít ale povedeme teď debatu o koordinátoru s nimi ve e, čtvrtek o koronaviru. Takže teď se znám. Madame Tardino, Madame Paulus, Madame Kosinska, Madame Azekamp, Madame Rondinelli. Wow, wow, wow. Okay, so one, two, three, four, five, six more. Okay. So we close the list. Perfect. Let's start. seznam uzavíráme a teď Petr Líze. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát komisi a paní Amanda z ECDC. Situace je, myslím, obtížná i pro mne jako pro lékaře, když hovořím s kolegy, kteří jsou odborníci na virová onemocnění je pro nás těžké dát správnou odpověď. Proto nezávidím nikomu, kdo nyní musí přijímat rozhodnutí. Rozhodně musíme zůstat klidní. Často to tady slýcháme, žádnou paniku, hlavně žádná panika, ale známe z psychologie, že když někdo již řekne žádná panika, tak to je ten nejlepší prostředek, jak paniku vyvolat. Takže skutečně důležité hlavně zůstat v klidu. A na to onemocnění smrtelné eh, umírají lidé každý týden, Není to tak smrtelné jako jiná onemocnění, ale přesto je to závažná situace. Já bych tady rád kritizovala naše obě řečníky a řečnici. Já nevím, jsem to správně pochopila, ptala jsem se na to kolegy a mám pocit, že jsme tady obdrželi jiná čísla. Pan Ryan za komisi nám řekl něco jiného, než co nám řekla paní Amon za ECDC. Takže komise poskytuje jiná čísla než ECDC. Dámy a pánové, to přeci není možné. Před schůzí byste se měli nějak koordinovat. Někdo říká 3400 a jiný řekl 4200. To není možné tady je prostor k vylepšení. A jí řeknu ještě něco, co asi vyvolá jistý neklid, ale musíme se dívat realitě, realitu tak na, na takové, jako je. Obě dvě ta čísla podle mě nejsou uh, Eh, nejsou správná, eh, jsou příliš nízká. Jistě máme v Evropě mnoho více eh, nemocných, ale ještě jsme je nediagnostikovali. Trojčlenka k tomu stačí. Podívejte se, v Itálii máme zatím 100 úmrtí. A když vycházíme z toho, že díky bohu ten virus není tak smrtelný, tak podle názoru expertů 0,5 těch, kteří onemocní těm virem, kteří se vůbec nakazí, tedy ani nemusí onemocnit, 0,5 těchto osob zemře. To tedy znamená, pokud máme 100 mrtvých v Itálii, tak máme v Itálii minimálně 20 tisíc případů lidí, kteří virus mají. To si musíme jasně přiznat. A i v mé zemi v Německu to není tak, jak se oficiálně informuje. Nemáme těm těch 200 případů oficiálně přiznaných, ale mnohem více případů, protože netestujeme na ten virus každého. Já tady nechci eh, pozbuzovat k tomu, abychom testovali každého, kdo má, kdo má trochu rýmu, ale aspoň ti, kteří mají horečku, by měli být testováni, neboť COVID-19 nedělá rýmu, ale dělá horečku a také eh, plicní potíže. Takže takovéto osoby bychom měli testovat. V tom případě budeme mít lepší přehled o situaci. Nemáme zatím nějaký velký problém, ale musíme testovat proto, protože chceme omezit šíření té nemoci. Samozřejmě to šíření kompletně nezastavíme. A proto je důležité, abychom v Evropě ten náš každodenní veřejný život poněkud omezili. Já jsem podpořil veškerá opatření, o kterých rozhodl, respektive nebyl jsem zcela souhlasen se všemi opatřeními pana Sasoliho, ale rozhodně jsem nebyl proti. Je třeba, abychom poněkud omezili náš veřejný život. Eh, eh, je rozumné, že věci a akce, které jsou, ne, nejsou nezbytně nutné, prostě budou omezeny. A musím říci, že ještě ta včerejší akce s Gretou Thunberg, když se toho velice vážím, byla, myslím, na hranici. Bylo to na limitu toho, když jsme se vlastně rozhodli, že sem nikdo nesmí chodit, ale Greta Thunbergová sem jít mohla. Nyní se velice diskutuje o tom, zase vůbec bude konat plenární zasedání příští týden. My o tom rozhodovat nebudeme, ale pokud plénum bude, tak bychom měli zajistit, že pokud někdo ve Štrasburku bude diagnostikován, tak abych měli nějaký bezpečný způsob návratu této osoby zpět. Aby například eh, naši zaměstnanci nebyli odděleni o své rodiny, aby měli možnost být v karanténě doma a ne ve Štrasburku. To je možné, je možné to zajistit. A tak to bychom měli postupovat u všech případů. Představte si, že Ursula von der Leyen se nakazí v Itálii a pak eh, eh, bude v karanténě, tak je možné, aby mohla vlastně během té karantény být v Bruselu a dále pracovat. A nyní zcela krátce k politickým požadavkům. Já mám pouze omezený čas. Pan předseda má samozřejmě pravdu. Potřebujeme více Evropy. Potřebujeme více Evropy v koordinaci. Ta doporučení by se neměla, eh, neměla být odlišná v rámci jedné situace. Já vím, že komise tam má omezené právní možnosti, ale z politického hlediska mm, bychom měli eh, jak si na to výrazně, na tom výrazněji trvat a vydávat společná doporučení. A také bychom měli silněji spolupracovat například při nákupu ochranných pomůcek a při experimentální terapii a také bychom měli více lépe, mnohem lépe spolupracovat na vyvíjení vakcín, očkovacích látek. Takže tady i se ptám komise, co bychom mohli učinit více v této věci, abychom lépe spolupracovali. Měl bych toho na srdci ještě mnohem více, ale z hlediska časového omezení nyní končím. Děkuji, předseda. Prosím, zhodněte, že jsme na výboru Envy, my tady nebudeme rozhodovat o plenárce příští týden. A nejdřív, takže vás prosím, prosím tě, Držte se vaší řečnické doby, aby mohli vystoupit večkerí řečníci. A nyní dávám slovo Jutě Guteland za frakce SAD. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi a děkuji paní doktorce Amont z ECDC za velice dobrou přednášku je nesmírně důležité, abychom přesně vždy byli informováni o aktuálnímu stavu věcí, abychom i my jako parlament mohli zajistit, že všichni budou mít k dispozici veškeré potřebné informace a že budeme činit vše pro to, abychom eh, měli eh, situaci to nejlépe zvládali. Samozřejmě i ministři zdravotnictví musí učinit vše, co je v jejich silách. Je třeba omezovat šíření této choroby, aby se nakazilo co možná nejméně dalších osob. Také potřebujeme dobře fungující zdravotní systémy, které budou schopni dobře posuzovat situaci pacientů. Také je důležité, aby se správně dodržovala karanténní opatření, třeba chránit okolí nakažených osob, ale vše musí být také přiměřené. Pokud někdo onemocní a musí zůstat doma, tak by mělo být zajištěno, aby takováto osoba v době karantény se nedostávala do kontaktu s jinými lidmi. Na druhou stranu si myslím, že je důležité, se podívat na tu problematiku těch čísel, která nesedí. To, na platí dokonce i pro inkubační dobu. Na začátku se říkalo, že to jsou dva týdny, pak ta doba byla prodloužena a tím vzniká jistá nejistota. Možná by bylo lepší, abychom byli jednoznačnější v těchto věcech, neboť nedistota to je vždy něco špatného. A nyní eh, paní Amon z ECDC se vyjádřila jasně, ale pak eh, byli odborníci, kteří se tak jasně nevyjádřili. Možná by bylo vhodnější již předem říci, že prostě neví přesně, jak dlouho je například ta, dlouhá je například ta inkubační doba, než se vyjádřit jakoby jasně a pak opravovat nějaké takovéto vyjádření. Co udělat pro to, abychom zastavili šíření choroby? Lidé v Evropě by měli vědět, že uděláme vše, co je v našich či- silách, abychom zastavili šíření tohoto viru. Pak by se mělo také zajistit, aby lidé měli pocit, že jsou bezpečí, aby, aby nevznikla panika mezi občany. Eventuálně by bylo asi vhodné například přistoupit k zavírání škol, ale eh, hlavně bychom měli vždy postupovat v klidu. Co udělat pro to, abychom již předem zamezovali šíření viru, šíření této nákazy. A již budu končit. Pro podniky je jistě důležité, aby mohly nedávně fungovat, pracovat, ale zároveň je třeba zabránit tomu, aby se lidé E, nakazili tím virem. Takže bychom asi měli zvažovat omezení těch činností právě proto, aby se ten virus dále nešířil. A nyní kolega Zareňu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Paní Amon za její přednášku, která byla nesmírně zajímavá. Vím, že vaše středisko se zabývá různými tématy mou otázkou asi ne, ale přesto se zeptám, jak to vypadá se strategickými úvahami komise, které se týkají rezerv léků a ochranných pomůcek. Ta situace asi se velice liší v jednotlivých členských státech. A pokud český stát už nemá dost léků či ochranných pomůcek, musí se tedy obrátit na nějaký sousední stát a prosit ho o pomůcky, o výpomoc. Mm, jakým způsobem se v takovémto případě postupuje? Jak bude vypadat ta situace? Je možná, že dokonce dojde i k uzavření hranic. Máte nějaký plán B? A e, pakliže ano, jak konkrétně vypadá? A rád bych ještě věděl jednu věc. Jak e, vypadá ta situace, která se týká právě těch údajů, těch čísel, platí to pro členské státy? Jak vypadá ta aplikace? Děkuji paní Talíno za ID. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bylo jste řečeno mnohé o Itálii, o tom, jak to vypadá u nás, eh, kolik je tam nakažených. Itálie je země, která předkládá zcela transparentní čísla co se týče počtu nakažených. Já bych si dovolila říci, že v jiných zemích to možná je jinak. A to má samozřejmě a mělo dopady na to, jak se zacházelo s tím virem, jak se k němu přistupuje, mm, je možné vytvořit nějaké psychózy, strachu, ale samozřejmě to má ekonomické dopady. Již několik dní se jedná nebo přicházejí do tázy, které se týkají certifikace italských produktů, italského zboží. Mnoho dovozců z jiných členských zemí Evropské unie si přejí, aby bylo jasně prohlášeno či certifikováno, že zboží, které oni z Itálie dováží, není zamořeno tím virem, což samozřejmě velice škodí eh, strategickým sektorům naší ekonomiky, což je například hm, sektor mléka je to pro nás velký problém. A proto se ptám, jste informováni o tom, že takováto praxe existuje, toho, že dovozci chtějí ty certifikáty. Já si totiž myslím, že něco takového není přípustné. Tam se vás, máte nějaké konkrétní informace o takovýchto praktikách, které vlastně jsou v rozporu se svobodným pohybem zboží? Jde skutečně o snahu zablokovat veškeré dovozy z Itálie. Bylo potvrzeno, že virus se přenáší vzduchem. Není tady vůbec žádný vědecký základ, který by hovořil o tom, že je možné, aby se virus přenášel například přes potraviny. Děkuji. Nyní kolega za zelené. Thank you very much for the update. Kolegyně. Děkuji vám za aktuální informace a za to, že nám říkáte, jaká opatření by členské státy měly přijmout o tom, že eh, členské státy dostávají eh, doporučení. Souhlasím s Petrem Lízem, že máme mm, spoustu případů, mnohem více případů, eh, které nejsou hlášené, protože lidé se necítí příliš nemocní. Takže ani nejdou za lékařem. A také víme, že děti často nevykazují žádné příznaky nebo příznaky, které bychom eh, považovali za, za vážnou nemoc. Takže taky si myslím, že máme mnohem více případů než to oficiálně hlášené číslo. Já souhlasím s Petrem Lízem, že, že pokud budeme testovat lidi eh, s plicními problémy, tak pořád neotestujeme všechny, eh, kteří opravdu šíří ten virus a jsou nakažliví, protože virologové řekli, že zjistili, že ti lidé, že lidé, kteří to mají v hrdle, tak už eh, možná jsou nakažliví a nemusí jim to ještě zrát v eh, plicích. To je velice odlišné od SARSu, protože tehdy to bylo eh, nakažlivé až teprve potom, co to uzrálo v plicích. A proto se tohle šíří taky tak rychle. Je tady něco k zranitelným skupinám, například eh, starší lidé, kteří žijí sami. Nikdo se eh, o ně nestará, nikdo nezjišťuje, jestli mají nějaké příznaky. Co bezdomovci, lidé, kteří žijí na ulici, kteří eh, pravděpodobně mnohem častěji dostanou eh, tu eh, nemoci, protože jsou v kontaktu s ostatními další každý den a nežijí v nějaké čistotě. Hmm, tam se vůbec nepoužívá dezinfekce. Hmm. Co lidé, kteří jsou ve velice mm, těsném prostředí. Hovořím tady o Lesbosu. Podívejte se středisko Moria, které bylo pro tři tisíce lidí. Teď je tam přes deset tisíc Nějakých 7 tisíc jsou děti. Co tohle? Eh, řeší se to nějakým způsobem? Protože tam eh, by se ta nemoc mohla velmi rychle rozšířit. Děkuji za ECR, paní Kopčínská. Děkuji vám, pane předsedo, eh, dámy a pánové. Článek 168 smlouvy o fungování Evropské unie jasně stanoví, že členské státy eh, mají odpovědnost za eh, eh, uspořádání svého vlastního systému zdravotnictví. Já si myslím, že je nezbytné, aby členské státy Evropské unie aktivovaly své plány připravenosti tím, že posoudí vlastní možnosti a zvýší potenciál léčby v vlastních zařízeních, pokud je o kontrolu šíření nákazy a potom a teď e, a důležité je připravit e, se na ty různé scénáře, které v pondělí e, představilo ECDC, zejména čtyřku, kde je situace, kdy systém zdravotní péče může být naměně zatížený v důsledku potřeby v jeho služeb. A možná také nebude dost diagnostických testů. Od určité doby eh, Evropa má nedostatek eh, přístupu k eh, léčivům. Tento problém může teď podlehnout značnému zhoršení vzhledem k epidemii koronaviru. Chtěla jsem se zeptat, jestli podle komise může Evropská unie narazit na skutečný problém nedostatku léků v lékárnách. Jaké plány má komise k zajištění dodávek léku eh, vzhledem k šířící se epidemii koronaviru v Evropě. Eh, představí komise také eh, příslušné plány k vyloučení nepoctivé konkurence a zajistí také rovný přístup k léčivům bez vyloučování kohokoliv. Paní Jazekam Zaguem. Děkuji. Dělá se to hodně, eh, aby eh, šíření toho viru eh, se předešlo, ale podle mě se stále klade menší pozornost mm, mm, prevenci budoucího šíření budoucnosti. Ebola a chřipka, sarch a také horečka Q je, dá, to je všechno dáno z, to je všechno tam z kos, z netopíru a z dalších zvířat COVID, SARS-2, také je zvířecího původu. Takže a lidé chovají miliony zvířat v mega v mega stájích a také e, konzumují divoká zvířata, nejen ve Wuhanu, ale tady e, v Evropě také. Čili e, čím více to budeme tak po, po, pokračovat, tak tím větší šance na zoonózy. A chci se také zeptat komise, jestli se bude snažit, snažit nějak preventivně eh, eh, konzu, tedy eh, jednat a bude zakazovat konzumaci divokých zvířat. A možná, že řeknete, že teď není čas to řešit, to jsme řešili, ale při MERS, při mexické moru prasat, při SARSu a tak dále. Takže možná, že teď je ta správná chvíle. A potom mám druhou otázku v eh, Číně se začal eh, kontrolovat eh, obchod s divokými zvířaty a dostali jsme obrázky desítky tisíc zvířat, včetně obrázek z zvířat ve Wuhanu, toho, jak jsou likvidována. Můžete nějakým způsobem říct, jestli jste v kontaktu s kolegy z Wuhanu o tom, jak to dělají, jak brání šíření Eh, tohoto, eh, takovýchto infekcí divokých zvířat? Děkuji, já mám dvě otázky. Eh, zajímá mě velice to, co říkal kolegyně z CPDC, ty čtyři scénáře od 0 do 4. Takže jak se zabráníme zabrání vzniku scénáře 4, nebo je to nevyhnutelné a akorát se na to teď musíme připravovat, protože to mi nebylo úplně jasné. A potom zdroj. Spekuluje se, ale s ním nebylo příliš eh, jasné, eh, z čeho eh, vznikla ta nákaza. V Irsku máme klaster lidí, kteří se vrátili z Itálie a jeden z nich tam pracoval v nějaké v nemocnici v péči zdravotní naléhavé. Takže nikdo, nikdo nechce pani, eh, panikařit, ale v Kalifornii eh, už eh, vyhlásili nouzový stav. Takže ta situace je globální a myslím si, že politici zde tady do toho nemají co příliš říkat. Je to na expertech a proto jsem ráda, že tady se bavíme s experty a necháme si od vás poradit. Děkuji za SAD, pan Šinoharo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také lékař, který sloužil eh, v urgentní příjmu. Já si myslím, že je to jenom otázka času, kdy se tady objeví ta pandemie v plné šíři. V Evropě se počet nakačených již z desetinásobil. Vy jste tady hovořil o těch čtyřech scénářích a já bych se také chtěl zeptat, jak to konkrétně tedy bude probíhat. Je třeba chránit život každého jednotlivého občana. Jak vypadají preventivní opatření na evropské úrovni? A dále hovoříme o tom, že třeba by lidé se vyhýbali s nějakým místem, kde se schromažďuje více osob, protože takto se choroba šíří, ale například městská hromadná doprava, letecká doprava, školy. Tady ještě, myslím, nebyla zavedena žádná karanténní opatření jako to udělalo například Japonsko. Já jsem říkám eh, lékař, který se zabývá urgentní medicínou, takže mě to zajímá. Když dospějeme skutečně k scénáři 4, tak nepůjde pouze o závažnost případu, ale o to, že ta riziko nákazy naprosto zroste. Zdravotní systémy eh, nejsou v celé Evropě stejným způsobem připraveny na takovou tu situaci. Máme rozdíly mezi členskými státy. Vy jste hovořila o tom, že může dojít k situacím, kdy zdravotní systémy v členských státech budou přetíženy a nebudou mít pozici dostatek léků a ochranných prostředků. Já si myslím, že mě, bychom měli zlepšit evropský mechanismus civilní opravy. A jak to tedy vypadá s léky a zdravotními pomůckami? Možná by bylo vhodné je dovést, pokud jich není k dispozici dostatek. Jak to tedy bude konkrétně vypadat, pokud skutečně dojdeme do té fáze eh, scénáře číslo čtyři Budeme to mít vůbec ještě pod kontrolou, zejména léky a medicínské přípravky. Já připojím se k výzvě, která zde byla již řečena. Opatrnost je na místě, ale ne panika. To, k tomu se skutečně chci připojit já bych se chtěl zeptat eh, paní doktorky na dvě otázky a to se týká transparentnosti a kredibility údajů které přichází z číny to jsme tady již eh, probírali minule a paní doktorka vyjádřila jakousi opatrnou důvěru eh, v tyto údaje nicméně tam se ta čísla dokáží změnit i během jednoho jediného dne velmi dramaticky mě na to upozornil náš náměstek ministra zdravotnictví a vím že bychom měli řešit především ta evropská čísla ale i ta čínská čísla jsou velmi důležitá dále bych se chtěl zeptat na otázku vývoje léků eh, zejména jestli je skutečně nádějný lék eh, který pochází ze spojených států amerických redemsivir a třetí otázka je pro mě otázka dostupnosti eh, ochranných osobních pomůcek protože těch už zdá se je poměrně velmi výrazný nedostatek zejména pro zdravotnický personál a myslím si že je na místě uvažovat o zákazu vývozu eh, těchto pomůcek z evropské unie. Eh, v české republice ten zákaz už byl dokonce tedy stanoven. myslím si že bychom měli eh, zvažovat jaká konkrétní další opatření bychom mohli na tomto úseku udělat. jinak se připojuji k volání pana liseho k otázce vývoje vakcíny a příslušných léčiv. děkuji. Paní Moretti. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala všem, kteří se zabývají touto problematikou. Je jasné, že všichni máme velké obavy a že je tady i sklon k panice kvůli tomuto viru. Občané se bojí a já si myslím, že to je naprosto přirozené, je to lidské, že se bojí. Ale politika musí i nadále plnit své úkoly a musí se opřít o fakta a vědecké výsledky, jak to také zmínili řečníci. Fan von der Leyen řekla, že zřídí pracovní skupinu a od Vlastně Evropská unie se věnuje tomuto tématu už od 13. února. Já si ale myslím, že to je relativně pozdě, neboť informace o tom, že ten virus je, existují již celé měsíce. Já jsem naprosto přesvědčená Evropanka, vždy hájím Evropskou unii, ale musím ji na tomto místě kritizovat. Aktivní jsme byli příliš pozdě. Musíme tedy pracovat více. Zmobilizovány byly zatím nebo či zmobilizovaná byla částka asi 230 milionů. Máte pocit, že to stačí? Neměla by ta částka být navýšena? A jak to vypadá s výzkumem, s hledáním nové vakcíny? Tady bylo zmobilizováno 20 milionů pro výzkum pro to hledání očkovací látky. Stačí to? Nemáte pocit, že by bylo hodnější výzkumu dát více prostředků, nebo jde o zcela zásadní věc? Pak zde se jedná také otázku, jak podpoří Evropa ekonomiku. Francie, Itálie, Německo a další země mají obrovský problém ve svých produčních obětvích v souvislosti s touto krizí. Nyní k Itálii. Já jsem hrdá na to, že jsem Itálka a jsem také hrdá na způsob, jak má vláda a má ministerstva se k krizi postavili, jak ji řeší. Itálie udělala něco, co ostatní země neudělaly. Já tady souhlasím s panem Lízem. To temné číslo je obrovské. Existuje mnohem více nakažených. U nás jsme zjistili tolik nakažených proto, protože testujeme. Provedli jsme tisíce, desetě, desítky tisíce testů. A ostatní země provádějí testy pouze ve velice omezené míře. Proto mají tak málo nakažených, kterých proto by bylo vhodné, aby všechny země postupovaly stejným způsobem a právě v této věci by eh, vlastně Evropská unie toto měla nějakým způsobem vést. Nemá smysl, aby jedna země něco dělala a druhá ne, neboť lidé se pohybují po celé Evropě a takto se ší, virus čím dál tím více šíří. A na závěr. Komise je samozřejmě ochotná, připravená, ale náš výbor by se měl vyjádřit k příštímu plenárnímu zasedání. O co jde? Více než pět tisíc osob bude e, muset odcestovat do Štrasburku. Já si myslím, že to je obrovské riziko a že bychom neměli se takovému to riziku vystavit. Předseda. Eh, o tom tedy bude rozhodovat Biro a není paní Rondinelli. Děkuji, pane předsedo. I já, jakožto Italka, musím ještě jednou zopakovat, že všichni máme obrovské obavy. Celá Evropa se bojí tohoto viru, který se zjevně šíří velice rychle a projevuje se různými způsoby, které jsou částečně velice odlišné. Navázala bych na to, co řekla komise a ráda bych ještě poukázala na jednu věc, která ve mě vyvolává velké obavy. Zjevně Tady máme nedostatek koordinace mezi jednotlivými členskými státy. Všichni víme, že zdravotnictví je oblast, ve které eh, je subsidiarita. Ovšem každý členský stát eh, musí mít možnost chránit své občany. My konstatujeme, že ne všechny členské státy přijaly alespoň minimální opatření pro to, aby zamezili šíření této epidemie. Aby zamezili tomu, že se z epidemie stane pandemie a to nebezpečí tady hrozí, již to takto oznámila VHO. Mám otá- dvě otázky, dvě požadavky. Jednak eh, výměna osvědčených postupů Momentálně si myslím, že se o tom v členských zemích příliš nehovoří. Má země provedla 30 tisíc testů. A podchytili jsme takto 3800 eh, případů. Často jsou to lidé, kteří mají symptomy, ale jsou to také lidé bez symptomů. V jiných zemích než v Itálii se oficiální čísla omezují pouze na osoby, které již mají symptomy, jiní se netestují. Výměna informací je dobrá věc, ale zároveň musí existovat jasná kritéria pro to, jakým způsobem jsou ty informace vy, vytvářeny a předávány dál. V opačném případě budeme mít situaci, že ta čísla které jsou k dispozici komise a parlamentu, nebudou dostatečné, nebudou prostě přesně odrážet realitu. Měli bychom mít na evropské úrovni společný protokol, který by registroval veškeré případy nakažených, měla by to být reálná čísla a v souladu s tímto protokolem by měly být vypracována eh, opatření pro zamezení šíření tohoto viru. Je třeba také sledovat, jak to celé bude mít dopad na zdravotnické systémy. Je to případ eh, v podstatě již velice naléhavý, je třeba mít k dispozici nějaké další prostředky. Možná tento virus, a říkám to nerada, povede k recesi našich ekonomik. A i z tohoto pohledu si myslím, že Evropský parlament má povinnost se tímto tématem zabývat a také dát k dispozici odpovídající prostředky. Děkuji. Nyní opět dám slovo do Stockholmu a ještě se ptám, jestli s námi mohou zůstat tlumočníci ještě o 5-7 minut déle. Dá se, že ano, takže děkuji a jako první paní ředitelka ECDC. Děkuji za dotazy. Řada z nich se týká číselných údajů a eventuálních rozdílů v těchto číselných údajích. Neustále dostáváme nové zprávy. Situace se vyvíjí rychle a právě proto nepřekvapí, že jsou tady rozdílné údaje. Nicméně tyto některé zásadně rozdílné údaje by nám neměly dělat tu hlavní starost. Zaznělo tady, že skutečný počet je vyšší než ten, který je hlášen. To platí pro tuto nemoc i pro ostatní, především pro ty choroby, kde většina lidí, kteří eh, onemocněli, mají velice mírné příznaky a nenavštíví lékaře. Máme společný protokol pro dohled a to od konce ledna. Takže protokol pro poskytování zpráv o případech je k dispozici již několik týdnů. Tento protokol upravujeme v součinnosti s členskými státy a to trvale. Také tady zaznělo, že lidé, kteří nemají příznaky, také přenášejí tuto chorobu, tento virus. O tom nejsou důkazy. Víme však, že člověk, který má lehké příznaky, může být nositelem nákazy. Pokud někdo byl považován za člověka bez příznaků, tak to byl člověk s lehkými příznaky. Pokud jde o sledování situace, tak spolupracujeme s úřady v členských státech na rozšíření testů. Chceme využít eh, systému v členských státech pro sledování chřipky i pro tento nový virus. Použití tohoto systému očekáváme v příštích dnech a týdnech. Padla tady otázka různých scénářů konkrétně toho, zda se můžeme vyhnout tomu, že by nastal scénář číslo čtyři. Já si myslím, že nelze očekávat stoprocentně, že se tomuto scénáři vyhneme. Nicméně, úřady na místní, regionální i národní úrovni se opravdu snaží maximálně odhalit nové případy, zjistit, s kým byla osoba v kontaktu a přijmout adekvátní opatření. Smyslem je minimálně zpomalit šíření infekce, šíření epidemie. Tím zamezíme náhlému nárůstu počtu nemocných a tomu, aby ten nástup byl pomalejší, aby to stagnovalo. Pokud jde o aplikaci, jmenuje ECDC, ECDC Threat Report. ECDC Threat Report. V této aplikaci jsou také souborné dokumenty s aktuálními údaji za každý den. Pokud jde o ty nejvíce ohrožené skupiny. O tom samozřejmě také debatujeme. A v případech, kdy je na jednom místě velký počet lidí, tak samozřejmě v případě, že někdo z nich je nakažen, tak se virus rychle přenese. A vzhledem k nové vlně oprchlíků budeme muset i tuto věc řešit. Myslím si, že bychom měli velice opatrně eh, vycházet z těch počtů úmrtí při prognozách, protože ten počet eh, lidí, kteří onemocní a zemřou, opravdu závisí na tom, v jaké populaci tyto lidé jsou a také v jaké fázi ta epidemie je. Samozřejmě epidemie v Číně sebou nesla zcela jinou umrtnost eh, v té první fázi, než tomu bylo v té střední a nedávné. Takže extrapolovat z číselných údajů je velice ožehavé. Každopádně eh, budeme vám dále poskytovat informace o hlášených případech. Děkuji. Dvě minuty pro zástupce z generálního ředitelství pro zdraví. Máme málo času, takže jenom pár věcí. Jak už jsem řekl, zítra se eh, sejde rada v, ve formátu pro zdraví a Mm, bude informovat o tom, jakým způsobem by se měly posílit zdravotní systémy v členských státech. To je jedna věc. Druhá věc, komise spolupracuje také s výborem pro zdravotní bezpečnost, aby zjistila, jaké potřeby mohou mít členské státy, pokud je o vybavení, pomůcky a nástroje, a také jak mohly no, mobilizovat své zdravotní systémy. Pokud je o certifikaci e, zboží, tak tomu mohu říct, že zatím nemáme informace o žádných oficiálních opatřeních eh, na úrovni členských států, pokud je o vývoz zboží z Itálie. Pokud je o ohrožené skupiny obyvatel a migranty, tak zde chceme eh, společně s ostatními zainteresovanými subjekty, stejně jako s členskými státy, mobilizovat úsilí eh, směřující k ochraně ohrožených osob a také vzít v úvahu migraci ať už v členských státech nebo v těch uprostlických uh, eh, uh, eh, táborech. Pokud je o farmaceutickou politiku, tak opravdu tady je otázka dodavatelského řetězce díky situaci v Číně. Včera přijala Indie opatření, pokud je o export, export eh, farmaceutických prostředků a jejich složek. Komise eh, to je v kontaktu s eh, příslušnou agenturou a farmaceutickým průmyslem a sleduje vývoj, aby zjistila, zda se tady objeví nějaké problémy související s bezpečností dodávek eh, farmaceutických prostředků. Pokud je o nové farmaceutické produkty a výzkum, tak připomínám, že v nedávných týdnech, v posledních týdnech komise investovala 100 milionů euro do výzkumu nových eh, léčiv. Ehm, takže byla podána výzva pro výrobu, k výrobě nových farmaceutických prostředků. 20 členských států a komise společně budou dba, bude dbát na to, aby příslušné ochranné prostředky byly nadále k dispozici. Pokud je o zákaz cestování, tak opakuji, že Světová zdravotnická organizace eh, doporučila, aby se k takovýmto zákazům nepřistupovalo, protože nejsou eh, přiměřené a nejsou účelné. Nejlepší je kontrolovat osoby na vstupu do země, na hraničních přechodech a na letištích. Děkuji. Také děkuji. Děkuji za tuto výměru názorů. Děkuji paní ředitelce do Stockholmu. Obávám se, že ještě budou další příležitosti k diskusi o koronaviru. Eh, příští týden se sedou koordinátoři a budou se bavit o tomto tématu s komisařem a